I think we can start. Tím, že už můžeme začít. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe meine... Vážení kolegové, dámy a pánové, zahajuji tímto naši schůzi, tedy schůzi výboru pro dopravu a cestovní roh. Nejprve přijetí pořadu jednání. Má k tomu někdo nějaké námitky, připomínky? Není tomu tak? Další bod je schválení zápisu z 1. září ani tady. To nevypadá, že by někdo něco namítal, tak v tom případě je tento zápis schválený. A teď se dostáváme k eh, závěry zkusky koordinátorů, která se konala 3. Eh, září. Ty si eh, formuláře jste dostali a pokud dnes do 18.30 nebude nikdo nějaké nabídky, tak také bude schváleno. A potom chci upozornit na to, že ve čtvrtek v 11 hodin máme společnou schůzi s výborem regionu o přeshraničních dopravních spojeních, missing links. Víte, že nám to leží velmi na srdci, na předchozí komisi jsme vyjeli tlak a komise teď předložila návrh, který chce vyčlenit na tyto účely 110 milionů euro. A výbor regionu nás to vždycky podporovala, proto také máme tuto společnou schůzi. Chtěl bych oprosit každého z vás, abyste tady ve čtvrtek 11 hodin byli, protože když tady budou dva nebo dva nebo tři členové našeho výboru, tak to bude trochu trapné. Takže ještě jednou vás prosím ve čtvrtek 11 hodin přijďte na společnou schůzi s výborem regionu. A dále se dostáme k bodu 4. Tady jde o dvě věci. Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních eh, cestách, pokud jde o eh, eh, prováděcí pravomoce komise a potom jde o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromáždění údajů o zboží cestujících a nehodách. I tady musím podle našeho jednacího řádu na úvod udělat jednu technickou poznámku a sice, že předseda parlamentu 15. září na plenárním zasedání Eh, přednesl eh, stanovisko k prvnímu čtení a podle článku 66.2 jednacího řádu eh, je, se tam plán následující postup, postoj rady se zařadí jako první mod na příští zasedání příslušného výboru poté, co došlo k předání tohoto, předání tohoto stanoviska a vzhledem k tomu, že na to dnešní schůze následuje těsně potom, tak se tím pádem držíme i tohoto pravidla a proto mohu oznámit, že jsme obdrželi tedy oficiálně stanovisko rady a tím, tím může začít druhé čtení. Spravodajové ještě dnes odpoledne předloží své doporučení týkající druhého čtení a to hlasování by mělo následovat eh, v říjnu. Všichni s tím souhlasí. A teď se dostaneme k bodu číslo 5, to je Lepšení propojení dostupnosti dopravní struktury ve střední a východní eh, Evropě. Je to zpráva z vlastní, eh, vlastní iniciativy. Pravodaj je Tomáš Poreba. A my můžeme přistoupit k hlasování. musíme ověřit, jestli eh, hlasování a hlasovací zařízení funguje. Hlasujte prosím všichni teď na, na nečisto. Teda mluví mimo mikrofon. Thanks. Also, kompromis 6 ve... Kompromis 6 je pro. Proti. Drželi se. Přijato. Poznací návrh 26. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 18 eh, proti 12 proti 2. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. Poznacená 34, kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. Regi 13, část 1, kdo pro? Proti. Drželi se přijato. Kompromis 8, kdo pro? Proti. Drželi se přijato. Kompromis 9, kdo pro? Proti. Drželi se přijato. Regi 12, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 10, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 11, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 12, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 13, kde pro? proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 63, kde pro, proti, drželi se přijato. Ověříme 63. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 12 pro, 20 proti. A byl bych rád, abyste zvedali své ruce při hlasování, protože jinak se to špatně odhaduje. Eh, Regi 2, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. E, 65, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Regi 4, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato.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 zdrželi se, přijato. Regi 8, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 73, kdo pro, proti, drželi se. To ověříme elektronicky ještě jednou. 73, eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. 19 pro, 12 proti. Přijato. Kompromis 16. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 17. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 18. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. 95, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme elektronicky. 95. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 12 eh, pro, 20 proti. Zamítnuto. 97, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 98, kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. 99, kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. Takže budeme ještě jednou hlasovat o 99. Končím hlasování. 18 pro, 15 proti, přijato. Poznávací návrh 100, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 102, kdo je pro? Proti. drželi se přijato. Kompromis 20, kde pro? Proti. Eh, drželi se přijato. Kompromis 21, kde pro? Proti. drželi se přijato. 22, kde pro, proti, drželi se, přijato. 120, kde pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis 23, kde pro, proti, drželi se, přijato. Pozvací 96, kde pro, proti, drželi se, přijato. 122, kde pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 24. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 25. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 134, kde pro, proti, drželi se přijato. 135, kde pro, proti, drželi se přijato. 136, kde pro, proti, drželi se přijato. A nyní kompromis 26, Spravodaj mi sdělil, že na zasedání se svými zpravodaji se eh, nedohodli na tom, jestli se tam má přijmout eh, půlka jedné věty, takže proto tento kompromis není úplně jasný a proto bych eh, rád nechal hlasovat o tom, jestli tato půl věta má být doplněna do toho kompromisu nebo ne. 17 to o, o 17 text measures a tak dále. Noise reduction. kdo je proto, aby tato půlka, věta, půlka věty byla součástí kompromisu? Kdo je proti? Zdržel se. To ověříme elektronicky. Končím. Nejprve hlasujeme pouze o tomto, o této půlce věty. Končím. 13 eh, pro, 18 proti, 2 se zdrželi. Tím pádem toto doplnění eh, je zamítnuto a tím pádem můžeme hlasovat o kompromisu 26 bez tohoto dodatku. Kdo je pro tento kompromis? Kdo je proti? Drželi se přijato. 145, kde pro? Proti, drželi se zamítnuto. 146 jde pro, proti, drželi se, přijato. 147 jde pro, proti, drž, to ověřím. 147 ještě jednou, můžete hlasovat. Končím hlasování. 11 pro, 20 proti, 2 se zdrželi. Zamítnuto. Kompromis 27, kdo je pro? proti, drželi se přijato. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 155 je pro, proti, drželi se přijato. 140, 156 eh, je pro, proti, drželi se. To ověříme. 156 ještě jednou můžete hlasovat. Končím hlasování. 11 pro 9, proti 13 se zdrželo přijato. Kompromis 29, kde pro? Proti, drželi se přijato. 160, kde je pro? Proti, drželi se přijato. Regi 10, první část. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 163, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 165, kde pro? Proti. Eh, přijato. 166, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 30, kde pro? Proti zdrželi se, přijato. Kompromis 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 186, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 186. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 20 eh, pro, 10 proti, 33 přijato. 185, kde pro? Proti. Zdrželi se, ověříme. 185, můžete hlasovat. Končím hlasování. 22 pro, 10 proti, 1 se držel Přijato. Kompromis 33, kdo pro? Proti. drželi se. Přijato. 192 kdo pro, proti. drželi se. I to ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 22 pro, 11 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. Kompromis 34, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. 198 jde pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 1, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. Regi 11, kde pro? Proti, Zdrželi se. Přijato. Kompromis 2. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Číslo 9. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 4. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 5. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 18 kdo pro? Proti? Drželi se. To ověříme. Eh, Poznáte na číslo 18, můžete hlasovat. E, eh, 19 pro, 11 proti. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Zatřená číslo 2, kde pro, proti, drželi se, přijato. A teď závěrečné hlasování elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 28 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Tím pádem byla tato zpráva přijata a já chci poblahopřát panu Porebovi. Wir kommen jetzt zum Meinungsaustausch. A nyní se dostáváme ke výměně názoru eh, k zprávě spližování právně a správně předpisů členských států týkajících se prvku na přístupnost u výrobku a služeb. Naším navrhovatelem je pan Davor Škrec a já mu dávám slovo. Auch für Wim van der Kamp. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Vážený pane předsedo, tak především bych chtěla pochválit zprávu Evropské komise za velice kvalitní směrnici, která se týká zbližování administrativních předpisů pro výrobky a služby. Jakožto zpravodaj se domnívám, že je velice důležité zlepšovat infrastrukturu, tak abychom dosáhli lepší míry dostupnosti v dopravě a v turistice. My eh, máme konvenci, úmluvu o právech lidí, eh, kteří jsou eh, fyzicky znevýhodněni. A v souladu s touto směrnicí tady očekáváme, že bude vše schváleno velice rychle. Z dnešního hlediska je velice důležité, aby eh, lidi, lidé invalidní a lidé s funkčními omezeními eh, nebyli znevýhodňováni eh, při cestování. Jde tady o přístupnost nejenom tedy dopravní prostředků, ale také třeba internetových stran, kde se dají pořizovat eh, jízdenky, letenky, vstupenky a tak dále a všechno, co se týká také konektivity a podobně. Není možné diskriminovat eh, části našich občanů a této nediskriminace můžeme dosáhnout tehdy, budeme-li mít eh, dostupnou a také pro ně dostupnou eh, dopravní infrastrukturu a zejména její uzlové body. Já jsem si jist, že my jakožto stínoví zpravodajové budeme schopni eh, dosáhnout kvalitních výsledků při vytváření nebo utváření tohoto stanoviska a přispějeme takto eh, proti diskriminaci, respektive k odstraňování diskriminace pro naše občany. Ano, děkuji. Ehm, dám slovo na 10 minut paní Platenci Porero, která zastupuje Evropskou komisi, než se dostanou ke slovu stínoví zpravodajové. Dobré odpoledne. Děkuji vám za příležitost ehm, stručně ehm, odprezentovat European Accessibility Act. My jsme už v dalších výborech, například ve výboru pro zaměstnanost tuto, tento akt, tento návrh představovali a domníváme se, že také doprava je velice významnou součástí tohoto aktu. Se strategii naší Evropské eh, unie pro zpřístupnění, myslím, že přistupujeme k naplňování eh, práv na nediskriminaci přístupnost či dostupnost patří k prvním eh, a hlavním prioritám a komise eh, bude zkoumat dostupnost výrobků a služeb a bude připravovat eh, specifické standardy pro jednotlivé oblasti. Zlepšení interního trhu eh, bude mít pozitivní dopady na fungování příslušných odvětví, ale také na rovnost, na rovné zapojení eh, invalidních osob. Máme jich v Evropě 80 milionů, eh, což je zhruba 20 populace EU. Proč tedy on, onen European Accessibility Act? Evrop, eh, tedy konvenci OSN o um, právech lidí s postiženým eh, byla schválena prakticky ve všech eh, členských zemích, kromě jednoho, kde tento proces je ve finiši. No a my se nyní pokusujeme, pokoušíme tedy toto doplnit standardy a možnými kritérií pro sledování plnění eh, tohoto aktu. Eh, také chceme, aby eh, členské státy nepřijímaly navzájem si odporující legislativní akty. Velice to se to týká našeho hospodářství, poněvadž jednotliví operátoři hm, budou mít právní jistotu, že tedy jejich produkty a jejich služby eh, budou schváleny po celé Evropské unie. Eh, samozřejmě, že eh, je to ve prospěch také starších osob a osob různě postižených. Hovoří se tady ovšem o aspektu, že to vše má své náklady a my se snažíme také sledovat cíl snižování nákladů na dedikovaná řešení. E, například, e, e, jestliže budeme mít například automaty na jízdenky, tak tady je možné to zharmonizovat například tak, aby fungovaly také v hlučném prostředí, aby byly lépe dostupné, aby to prostě bylo v celé Unii podobné. Bude to výhodou také pro malé střední podniky, které budou mít jednou, jednu jasnou sadu pravidel, aby mohly podle stejných pravidel fungovat doma i v zahraničí. Accessibility Act eh, se opírá eh, o dva pilíře. Eh, za prvé, tady máme směrnici, eh, kde jsou určité závazky na eh, určitý omezený počet služeb a výrobků a to platí pro operátory a poskytovatele. A ten druhý pilíř používá tytéž funkční požadavky na dostupnost, přičemž vyjasňuje v evropské legislativě, co to znamená například eh, ve směrnici o eh, státních zakázkách a o evropských fondech. Čili hovoříme o požadavcích na funkční dostupnost a to musíme vidět v kombinaci eh, s ustanoveními pro příslušné výrobky a služby, které toto musí plnit. Eh, začíná se eh, prohlášením operátora nebo výrobce a k tomu přistupuje dozor nad trhem a také eh, možnost pro občany, kteří jsou nějakým způsobem postiženi, případně jejich organizace, stěžovat si na neplnění. Nicméně, my nepředepisujeme technické eh, detaily řešení. Proč? Protože se tady nestanoví eh, de facto požadavky na všechny eh, producenty a výrobce a poskytovatele v řetězci, ale až na toho finálního poskytovatele. Také nikterak nezasahujeme do odvětové legislativy, ale naopak doplňujeme prvky dostupnosti, eh, které nebyly zcela eh, v této eh, odvětové legislativě rozvinuty. Samozřejmě provedli jsme také možné posouzení dopadů a snažili jsme se studovat situaci v českých zemích, ne ve všech, ale v takových, kde se to týká zhruba 80% HDP a 77% obyvatel. Bylo zde několik možností, několik možností jsme zamítli a nyní tedy ten dokument eh, nabývá postupně podoby směrnice. Pokud se týče státních zakázek, tak eh, my eh, tady už eh, de facto máme požadavky na specifikace v tendrech a tam se také stanoví, co to vlastně je ta dostupnost. To tež platí potom pro dopravní infrastrukturu a v případě, že veřejné orgány se rozhodnou toho využít. Accessibility Act nějak nezasahuje do dalších eh, právních předpisů, právních aktů, eh, které hovoří o buď to závazných nebo nezávazných předpisech. Eh, snažíme se, abychom doplňovali také další webové stránky, ovšem požadavky jsou stejné. Jak už jsem řekla, Máme zde také články o proporcionalitě a subsidiaritě a to se mm, také odráží v pečlivém výběru produktů, na které se e, toto bude vztahovat a také na požadavky e, na funkční úroveň a tak dále. Tam, kde jsou e, výjimky, tak tam e, stačí ohlášení. A nyní e, implementace, tak podle našeho návrhu bychom měli mít dva roky na transpozici do vnitrostátního práva a šest let pro plné uplatňování. Já vám tedy děkuji. Děkuji vám. A nyní Eh, Dieter Lebrko. Děkuji, pane předsedo. Chci srdečně poděkovat eh, zpravodaji a komisi. Já vítám každou iniciativu komise, která posiluje práva postižených spoluobčanů a umožňuje jim více se zapojit do společenského života. Dohoda Spojených národů eh, zde byla významným krokem vpřed. Tato dohoda Eh, se promítá také do dopravního, dopravní oblasti a už se zde také uplatňuje. Proto mám dvě krátké otázky na komisi. Za prvé, jak komise zabrání tomu, aby nový návrh eh, nebyl v rozporu se stávajícími eh, právy, tedy své úpravou práv cestujících, případně aby zde nedostala dvojkolejnost. A za druhé, Eh, tady, eh, na co se to vlastně má vztahovat? Tady je pojem osoby s funkčním postižením. Já myslím, že ten návrh jde o něco dále než dosávadní pojmy, jako jsou tedy postižený občané nebo občané s omezenou pohyblivostí. Já tedy mám konkrétní otázku. Eh, na co navíc se to ještě vztahuje. My tady máme další eh, pojem eh, těhotná osoba a tak dále. já prostě, mě tady chybí trošku problém, nevím, co to přesně znamená osoby s funkčním omezením. Děkuji, Olga Sehnalová. Pane předsedo, za slovo. Chtěla bych poděkovat eh, jednak Evropské komisi za představení návrhu na našem výboru a také panu zpravodaji za úvodní slova. Měli jsme konec konců možnost spolu spolupracovat už na eh, předchozí eh, zprávě. Ehm, doprava je nejen z hlediska života osob s postižením klíčová, proto je podle mého názoru zcela logické a na místě, že je v návrhu směrnice Evropského aktu přístupnosti který je jinak velmi komplexní normou obsažena. Přístupnost výrobků a dopravních služeb se ovšem nemůže soustředit pouze na ně samotné, bez toho, abychom eh, uvažovali rovněž o přístupnosti fyzické infrastruktury či vozidel ve všech druzích dopravy. Je důležité také řádně zohlednit stávající platnou legislativu a zajistit její propojení s dalšími požadavky na přístupnost. Výrobky a služby, včetně těch dopravních, by měly být kompatibilní se stávajícími asistenčními technologiemi a měly by být snadno ovladatelné, srozumitelné, aby nedošlo i k, možná k nechtěnému vytváření dalších bariér. Já se tedy velmi těším na návrh pana zpravodaje a spolupráci s ním, stejně jako na spolupráci s dalšími kolegy nad tímto opravdu podle mého názoru důležitým návrhem, který ovlivní nejen životy 80 milionů občanů Evropské unie s postižením, ale de facto všech nás ostatních. Děkuji. Děkuji, eh, Jackie Foster. Děkuji vám a děkuji také za příspěvek komise. Já myslím, že všichni vítáme to, že e, se lidem e, dostává plné přístupnosti z hlediska tedy dopravního a co nejsnadnější dostupnosti. E, dovolte několik poznám k, k principu. Já myslím, že na, na tom principu se shodneme. A já musím říct, že ten text eh, v angličtině eh, některé pojmy, některé fráze, eh, nevím, co si pod tím mám představit. Trošku tady ta klarifikace jazyka je potřebná. Tady hovoříte třeba například o určitých iniciativách, které popisují konkrétní potíže, kterou mohou mít spotřebitelé. Také se poněkud obáváme možnosti konfliktu s jinou legislativou. Eh, máme už spoustu legislativy, která řeší práva eh, osob s postižením, případně osob postižených stoprocentně, které potřebují skutečně doprovod a další péči. Čili skutečně bychom potřebovali trošku vyjasnit, eh, jakým směrem to chcete posunout, ale v principu samozřejmě si myslíme, že je to správně. Děkuji. Děkuji a nyní Gesine Meissner. Ano, děkuji hovořím eh, za paní stěnou zpravodajku, paní Bilbao. Eh, musím říct, že jsem eh, obecně velice rád, že se zabýváme tuto zprávou, poněvadž otázka pomoci lidem s postižením, to je důležité a hm, samozřejmě se to týká třeba také matek z kočárky. A já to přečtu nyní v angličtině. Vítám iniciativu na odstraňování Eh, překážek na společném trhu pro všechny občany. Eh, mělo by se to odahrávat v úzké spolupráci eh, se s asociacemi spotřebitelů, s uživateli a s příslušným odvětvím. Dopravní služby jsou samozřejmě velice důležité pro lidi s různými omezeními. Kromě toho, že Eh, potřebujeme eh, toto zakomponovat do různých hm, druhů dopravy a infrastruktury. Já bych chtěla zdůraznit eh, zajištění přístupnosti k webovým stránkám a IT systémům. To je dneska nutné. Měli bychom přijít s návrhem nástrojů, který by usnadnil užívání všech těchto produktů a služeb. Děkuji vám. Děkuji. A nyní Marie Kristin, ano, ale ona tady vlastně není. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zástupkyně komise a zpravodajovi. Já bych eh, chtěla, abychom tady uplatňovali více pragmatický přístup ve vztahu k osobám se sníženou mobilitou. Já nevím, jestli jste někdy eh, sledovali například eh, dítě ve vozíčku na nádražích a mohu vás ujistit o tom, že přes všechna ta zbožná přání, která jsme měli na národní nebo evropské úrovni, tak se mnohokrát ještě pořád nic nezměnilo. Mě by zajímalo, co přesně tento návrh směrnice, který má zlepšit přístup eh, handicapovaných eh, k eh, službám a přírodkům, co přesně bude znamenat. Já bych eh, chtěla vědět, v čem je to zlepšování, protože až dosud eh, ty výsledky nebyly nějak valné. Eh, Eh, všech těch předchozích opatření. A nedostatek přesnosti, jak už tady bylo řečeno, eh, je tady zásadní v definici těch produktů a služeb, kterých se to má týkat. Neměli eh, by se to vykládat jako biankošek pro komisi, aby přijímal opatření bez demokratické legitimity. A dále se tady říká, že tento návrh měl zajistit propojenost a konsistentnost mezi opatřeními, eh, která mají eh, členské státy a která eh, zavádí Evropská unie. To mě velmi hm, šokovalo. Já nevím, jestli to tady nevidíte že by tady mělo docházet k tomu, že se tím velmi usnadní přístup americkým také eh, společnostem, které by vlastně tím získaly konkurenční výhodu, protože by eh, získali přístup na evropský trh a tím by to zkomplikovalo život evropským společnostem. Už tady byla eh, zmínka o jakousi výjimku pro mikropodniky, ale to nestačí. Nejde jenom o mikropodniky, aspoň na francouzském území. A myslím si, by také bylo potřeba se zamyslet nad tím, co je velmi aktuální, a sice, že voliči v Evropě velkou většinou eh, odmítají EFTU eh, a TIPS, protože by to mohlo znamenat eh, aplikaci norm, které, ke kterým se nemohli vyjádřit. A v podobném duchu si myslím, že se trochu nese i tato směrnice. A potom musím říct, že jsem trochu šokovaná tím, že tady dochází k tomu směšování těch handicapovaných eh, lidí s lidmi, kteří mají sníženou mobilitu. Eh, eh, jsou lidé, kteří mají různé problémy, jak k nimi potřeba zaujímat diferenciovaný přístup. Myslím, že nemůžeme všechno směšovat, protože potom to k ničemu nepovede. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď ještě jednou za komisi paní Porero. Děkuji vám, Myslím si, eh, že tu zazněly velice zajímavé otázky a pokusím se eh, zodpovědět ty hlavní prvky obsažené v otázkách, tak jak jsem si je poznamenala. Několik řečníků tu položilo otázku, jak se tato směrnice propojuje s ostatní legislativou týkající se dopravy. Uh, Chtěla bych tu zdůraznit, že jsou doplňkové ty prvky e, z toho aktu o přístupnosti se e, dotýkají dopravy, webových stránek, e, poskyto, pravidel poskytování služeb, prodávání, automatických prodejen a to rozhodně všechno není již obsaženo ve všech dalších stávajících legislativních text, textech Unie. E, tento e, legislativní text o přístupnosti obsahuje také určitou míru harmonizace a možnost pro členské státy vytvářet takové harmonizované prostředí. To si samozřejmě bude vyžadovat i určité funkční požadavky, ale znamená to, že pouze mm, pokud tedy členské státy toto zvolí, tak tady tyto požadavky budou um, splněny, ale nestanovuje to nějakou povinnost přímo na výrobce vozidel, protože uh, tato část je již pokryta legislativou. Takže tato směrnice doplňuje stávající evropskou legislativu. A co se týče toho, kdo z toho bude mít přínos, my tu využíváme vírus, výraz lidé s funkčním omezením a také osoby se zdravotním postižením. A definice osob se zdravotním postižením je ta, která je obsažena v úmluvě OSN o osobách a právech osob se zdravotním postižením a definice těch funkčních postižení ta pokrývá ty, kteří mají určité dočasné potíže nebo zábrany a úmluva. Eh, OSN pak eh, zase hovoří o dlouhodobých problémech, ale také Někteří korespondenti, kteří se k textu vyjadřovali, tak třeba zmiňovali lidé, kteří mají třeba zlomenou nohu nebo dočasnou dobu nemohou vidět, protože jsou po operaci. To znamená, nejsou to lidé s nějakým trvalým postižením, ale určitě pro ně bude přínos právě takovýto systém, který by se tímto legislativním textem zavedl. E, tento e, legislativní text také doplňuje nařízení pro dopravu týkající se lidí se zdravotním postižením. Tady je hlavním záměrem je poskytnout jim podporu. A zatímco tedy úmluva hovoří o rovném přístupu a aby byl zajištěn rovný přístup, tak musíme mít jaksi obojí. Jednak přístupnost a pak tedy tu správnou eh, podporu a musí jít eh, jaksi ruku v ruce. Čím více přístupnosti máte, eh, tím více lidé budou nezávislejší, budou sami využívat tyto infrastruktury a méně budou vyžadovat podporu. Takže pak nebude zapotřebí ani nějakým nějakým způsobem eh, předělávat tu legislativu. Takže ano, abych to potvrdila, je to naprosto slučitelné s požadavky eh, na eh, podporu, na pomoc. A já se tu nyní snažím najít tu další otázku co se týče spolupráce s účastněnými stranami. Chci, abyste věděli, že proběhly opravdu rozsáhlé veřejné konzultace, diskutovali jsme se všemi nejrůznějšími možnými zúčastněnými stranami, zástupci různých i združení těch postižených osob s nejrůznějšími druhy právě toho postižení a prostě hovořili e, jsme o tom, jak by právě tito lidé mohli e, být jaksi obohacení zavedením takového systému. A co se týče otázky o souladu mezi legislativou EU a Spojených států, tady chci říci, že toto je na čistě evropský způsob, jak si vytvoř, vytvářet legislativu. My tady stanovujeme určité obecné principy a stanovují se tu evropské normy, které nějakým do, dobrovolným způsobem povedou jaksi k jejich splnění. A pak uh, ta míra sladění prostřednictvím memoranda v rámci tého přípravné uh, práce by měla vytvořit eh, určité propojení s ICT. To jsme tedy již eh, globálně zjistili v průběhu diskuzí eh, o těch webových stránkách, o přístupnosti publika. Tak to zazněly hlasy, že si přejí využívat ty globální požadavky na přístupnost. Co se týče té harmonizace, tak to je vlastně o tedy té přístupnosti webové stránky. A myslím si, že tím jsem tedy pokryla víceméně všechny dotazy. Pokud ne, tak se pokusím ještě na ně dále odpovědět. Děkuji a teď ještě jednou zpravodaj, pan Skrlač. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za jejich velice užitečné připomínky i dotazy na Evropskou komisi. A také chci poděkovat zástupkyni Evropské komise za kvalitní odpovědi. Na úvodu jsem ještě zapomněl poznamenat, že odpovědným výborem, nebo příslušným výborem je IMCO a my připravujeme stanovisko o té části směrnice, která jaksi spadá pod naše pravomoci. A tímto bych chtěl ještě poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Ja, vielen Dank. Und den Wurf, den... Děkuji. Návrh eh, stanoviska potom bude předložen v listopadu. A nyní se dostáváme k bodu číslo 7 strategie pro evropské letectví. Zpravdem Pavel Telička a já mu tímto dávám slovo. Uh, uh, Pane předsedo, dámy a pánové, už uběhlo téměř 10 uh, měsíců od chvíle, kdy komisařka Bulcová přednesla sdělení, kde jaksi apelovala na určitou leteckou strategii pro Evropu. Myslím, že všichni bychom tady s tím souhlasili, že eh, je to poměrně úspěšná práce z její strany, ale ještě bych chtěl hovořit také o tom, jak na to nahlížejí stínoví zpravodajové a musím říct, že jsme byli v kontaktu s, koli, s kolegy, já jsem jim vyjádřil můj náhled, obdržel jsem jejich připomínky a myslím si, že celá řada nich je ostatně zobrazena i v tom textu. Ehm, tady v tomto našem kruhu těch stínových zpravodajů jsme se zhodli na tom, že si nepřejeme příliš opakovat ty části sdělení komise, spíše chceme zdůraznit ty klíčové body, a také se zabývat některými těmi prázdnými místy v tom návrhu textu komise. A chtěl bych ještě říci, že je tu několik takových klíčových bodů, tak jak já aspoň vnímám v té zprávě. V první řadě musíme mít na paměti to, že letectví je samozřejmě odvětví, ve kterém čelíme celé řadě výzev a otázkou je tedy, jak se s tím vypořádat. Buď tu vystavíme takovou pevnost, a nebo vybudujeme něco na základě určitých konkurenčních výhod a vytvoříme takový kvalitní evropský model. Takže první věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je to, co nazývám tím evropským modelem letectví. A tady bych zdůraznil to, eh, že samozřejmě kolem nás panuje určitý nátlak, ale my bychom se spíše měli snažit vytěžit to maximum z toho, co nám může trh nabídnout a využít také zkušenosti, poznatky, které jaksi na naší straně máme. Takže to byla ta první věc. Druhá eh, věc, ta tu bych eh, nazval takovým indexem konektivity. Tedy pro toto odvětví je zásadní to, abychom se nezabývali jenom tím, jak může letectví vypadat v roce 2020 nebo 30. Potřebujeme dlouhodobější vizi a proto vytvořit tedy regulační prostředí, solidní plánování a jasné investice. Toto je tedy ten index konektivity a to je pro mě naprosto klíčový prvek v celé té zprávě. Toto by mělo právě um, jaksi zmobilizovat ten potenciál konektivita. To není jenom o časech, frekvencích, intenzitě. Musí být propojena nebo s otázkami jako příležitosti, tématy, environmentálními otázkami, <clears throat> přetíženosti prostoru a podobně. Samozřejmě, že eh, ano, Spojené státy jsou asi takovým nejsilnějším trhem v letectví, ale naš, náš průmysl eh, samozřejmě je s nimi konkurenční a musíme vytvářet i prostřednictvím té konektivity nové uh, příležitosti. A další otázka, to je bezpečnost. Myslím, že nemusím zopakovat to, čemu jsme byli jaksi vystaveni v posledních měsících či letech. Tady asi tou největší výzvou, ty výzvy nebudou menší, naopak budou vyšší, větší a musíme prostě zapracovat na nejrůznějších aspektech, na nových technologiích a samozřejmě snažit se být na celosvětové úrovni, či ještě lepší. Musíme se tedy eh, na jednu stranu vylepšit, navýšit bezpečnost, ale na druhou stranu bychom neměli kráčet směrem tím, že budeme vlastně omezovat jaksi pohodlí cestujících. Další věc, kterou bych tu chtěl zdůraznit, to nazývám jaksi evropskými dálnicemi nebe. Asi si pamatujete, že technicky v článku 3 v nařízení 551 z roku 2001 to eh, bylo takové technické označení evropského regionálního nebe, ani ostatně to neby, nebylo implementováno, takže podle mě ty eh, letecké dálnice nebe eh, to bude takové lepší označení, pokud bych to měl nějak zhrnout. No a na závěr, dámy a pánové, jsem si jistý, že budete mít celou řadu otázek a možná tam najdete i místa, která by měla být více rozpracována. Ale nyní eh, připravuji eh, sám za sebe několik pozměňovacích návrhů, například Chtěl bych tu mít větší zaměření na dohody v letectví a i třeba zjistit, jakou roli v tomto mohou hrát parlamenty. Pak nezmiňuji to, ale najdete to eh, v, ve zprávě environmentální dopady, které v tomto odvětví jsou naprosto zřejmé. A myslím si, že budeme mít také nové zkušenosti ehm, po závěrech ze strany ICAO, takže to nebudu příliš rozvádět. No a na závěr samozřejmě mohl bych tady hovořit ještě dále o letectvích a integraci s dalšími modalitami dopravy, o vytváření sítí TNT, o, těch, o tom, že bývají tam zapracovány některá ta hlavní letiště, ale přejeme si prostě, aby do budoucna ta doprava byla opravdu integrovaná aby se tu jenom z nějakých politických důvodů nestavila nějaká regionální naprosto zbytečná letiště a zároveň pak někde vlaky nebo eh, tam místa, kde by třeba to mohli obsáhnout tu dopravu vlaky. Ale eh, ta zpráva, myslím, by měla být takovým krátkým textem a už se těším na vaše vyjádření, na vaše příspěvky a na další spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že to bude opravdu kvalitní dokument. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodajovi za jeho zprávu za to, že zahrnul do diskuzí stínové zpravodaje, včetně mě, a že předložil svůj návrh výboru. Je tady řada aspektů, o kterých právě zpravodaj hovořil, o kterých, se kterými já souhlasím. Ano, myslím si, že musíme náš letecký sektor vybavit na příštích 20-30 let v budoucnosti, protože to je odvětví, které tvoří nesmírně důležitou součást naší ekonomiky, ale také to odvětví, které se potýká s velkými výzvami. Takže je potřeba eh, řešit ta regulační administrativní eh, eh, překážky a musíme dělat všechno pro to, aby toto odvětví zůstalo konkurenceschopné, aby mohlo konkurovat buď externím faktorům globální letecká doprava má eh, do roku 2030 růst o 5 ročně. A eh, musíme s těmi aktéry v tomto sektoru hovořit a musíme také eh, reflektovat ty dohody letectví. Musíme identifikovat také roli parlamentu při schvalování těchto dohod, protože ty budou zásadní. Měli bychom spíše než stavět zdi a no, se vstírat, že eh, tady žádné překážky neexistují, tak bychom se měli snažit eh, stát součástí eh, tohoto procesu a angažovat se v diskuzích o těchto dohodách upravujících fungování letecké dopravy globálně. Jinak koncept těch evropských tras, evropských dálnic, to je zajímavá věc a zase eh, by to mohlo posloužit uvolnění dopravy a ušetřit prostředky. A proto bych byla ráda, bychom se na to mohli zaměřit a mohli eh, Single tento projekt konečně protlačit a eh, zrychlit jeho přípravu kdyby parlament dokázal něco udělat tak, aby všichni eh, eh, na to eh, přistoupili, tak to by se nám podařilo něco velkého. Jinak souhlasím s panem Pronem, že je důležité, aby se změřila konektivita, a aby se zohlednila i regionální konektivita. Už jsme mnohokrát diskutovali na tomto výboru o tom, co je potřeba udělat pro to, aby se spojily ty regiony nebo ty odlehlejší oblasti a co udělat pro další hospodářský rozvoj těchto oblastí. A potom jde o bezpečnost, to je eh, věc, která byla velmi diskutovaná v poslední době. Eh, tady bychom měli k tomu přistupovat inteligentně, měli bychom zvažovat nové technologie, eh, jestli mohou pomoci bezpečnosti, jestli je možné předem prověřovat cestující, cestující na určitých pasech a tak dále spíše eh, než abychom zatěžovali čím dál tím více ty letecké společnosti. Přičemž samozřejmě si uvědomí, že eh, potřeba zachovat tu bezpečnost. A potom eh, je to celá ta ekologická, ekologický faktor, ten dopad, co, který letectví má na životní prostředí. A já doufám, že Single European Sky tomu pomůže a budeme také sledovat, co se bude dít na zasedání ICAO příští týden. Eh, celkově chci říci, že eh, jsem vděčná panu Porodovi za to, že nadnesl celou řadu těchto zajímavých otázek. Eh, určitě budeme chtít něco do té zprávy, ale naprosto souhlasím s hlavním vyzněním jeho zprávy, a sice, že musíme vybavit lež letectví v Evropě na budoucnost, musíme zjistit, aby bylo konkurenceschopné a bylo schopné řešit výzvy, které přicházejí z nížku. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já také chci v první řadě poděkovat komisi, že konečně představila ten balíček, který jsme už hodně eh, dlouho požadovali. Takže eh, víme, jak je to důležité v tak zásadním odvětví, důležité na úrovni globálního trhu a je to tak důležité také v, této hospodářské situaci víme, že je významný nejen eh, námořní druh dopravy, ale tedy také čím dál více i ten letecký. Tímto chci panu Teličkovi poděkovat za jeho text, za ten návrh, ve kterém pojednává o celé řadě témat a chci říct si za nás, za socialisty, že my jsme vždy eh, požadovali to, aby se tedy eh, představovaly ty odvětvové balíčky, ještě nám chybí ten silniční, ale že musíme jaksi dát do rovnováhy ty návrhy týkající se otvírání, flexibilizaci nezbytných infrastruktur, a co se letectví týče, tak tady eh, samozřejmě je to také zásadní, ale musíme na to nahlížet i z toho sociálního hlediska. Proto bychom si přáli, aby v této strategii se zapracoval nejen ten důraz, jak o tom hovoří komise, tedy že se vytvoří určitá platforma, určitá podpora, která zdůrazní sociální dialog, zlepší pracovní podmínky, možnosti pro uznání různých druh eh, jaksi profesí, různých eh, způsobů práce, uznávání licenci a podobně, ale jsme v situaci takové, kdy potřebujeme opravdovou strategii pro boj proti prekérním druhu práce. Je to proto, že eh, letectví jako odvětví expanduje, máme tu low-costové operátory, kteří vstoupili na evropský trh, eh, je a tady hodně zaznamenáváme právě tu míru prekérních druhů eh, práce a díky nějakému zvláštnímu druhu sociálního inženýrství, pokud to tak můžu nazvat, kdy se prostě dávají v šanc těmto společnostem profesionálové, kterými bychom se měli zabývat. No a co se týče cestujících, tak si myslím, že stále ještě čekáme na potvrzení všeho toho, co jsme za parlament eh, my navrhli. Ještě je tu určitý manévrovací prostor. Uvidíme, jak ty tedy hlavní nebo díváme se, jak ty hlavní letecké společnosti se nyní také zabývají i těmi loukostovými a ty naopak, které se zrodily jako loukostové, se zase snaží tak nějak integrovat mezi ty hlavní letecké společnosti. Takže je zásadní, aby i práva cestujících, které v určité momenty byly hodně spochybněny právě prostřednictvím těch pobídek k co nejnižším cenám, ze strany určitých společností, tak eh, v tuto chvíli eh, tento náš parlament je hlavním obhájcem právě práv cestujících. Přejeme si eh, hlavně kvalitu v tohoto odvětví a z toho budou vyplývat pak následující možnosti. My vnímáme prostě ty změny, ke kterým dochází, ty uh, i předpovědi, které připravují určité společnosti a ty možnosti a další nabídky, které se objevují. A pak, co se týče toho všeho digitálního, uh, aspektu, tedy vede to k tomu, aby jaksi vše fungovalo inteligentnějším způsobem. Uh, aby to bylo takzvaně user-friendly, všechny ty druhy služeb, přístupnosti k různým možnostem, změny letenek, flexibilita, ten prostě okamžitý přístup k službě, to by se mělo zachovat a navíc ještě posílit. A pak, co se týče infrastruktur, tak tady opět potřebujeme ještě zapracovat na těch aspektech kapacit už eh, víte, že jsme kritizovali i v rámci krize ty kapacity, které prostě byly vytvořeny a které jak si takovým nadbytečným způsobem prostě jsme zjistili, že nebyly vůbec zapotřeby. Víme také, že i samotná krize zničila určité infrastruktury, ale víme, že jsou tu velice mocné takzvané huby, ta, ta střediska. A my v Evropě bychom se měli takovým inteligentnějším způsobem zamyslet nad těmi kapacitami, které už máme k dispozici. Samozřejmě zpočátku tu byl ten, ta myšlenka, abychom tu měli nějaká makroletiště, kdy prostě ten cestující se úplně ztrácí v těch kilometrech chodeb, které ho dovedou až k jeho místu nástupu do letadla. A pak jsou tu regionální letiště, kde třeba právě i ty komerční eh, druhy mm, přepravy přispívají k tomu důležitému komerčnímu aspektu a zisku. A pak eh, jsou tu otázky přeletů, které se musí vyřešit, třeba ty noční přelety a podobně. Je tu celá řada věcí, kterou musíme ještě znovu rozmyslet, nejen z důvodu i jaksi teritoriálního uspořádání. No a na závěr eh, co se týče ještě eh, co se týče eh, jaksi určitého pokroku, eh, vývoji cen, tak musíme brát prostě v potaz rozvoj technologií v letectví, těch nových technologií a samozřejmě přemýšlet i o emisích a environmentálním aspektu. Uh, Děkuji, Foster. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla obzvláště poděkovat panu zpravodajovi za to, jak eh, pojednal toto téma, jak to skoordinoval. Eh, setkali jsme se, eh, probrali jsme všechno důkladně a je evidentní, že zpravodaj ví, jak se postavit ke spolupráci s stínovým zpravodají, což je vždycky dobře. Také ten dokument, se, který předložil pan Telička, odráží mnoho Eh, stanovisek, eh, mnoho názorů stínových zpravodajů a také si myslím, že na to správný eh, čas. Máme velké štěstí v Evropě, že máme nejkonkurenceschopnější letecký průmysl na celém světě, který vytváří spoustu pracovních míst a v tom nesouhlasím s Ajalou, paní Ajalou Sender. Je to nejvíce regulovaný způsob dopravy a ty regulace se vztahují na všechny, kteří zde pracují v těch eh, důležitých, na těch důležitých místech. Nemyslím si, že by eh, ty pracovní smlouvy nepodlehly regulaci. Podléhají a tak tomu také má být. Rozhodně tady budou rozdíly, to eh, se stává i v jiných oblastech, ale obecně si myslím, že ten standard těch Eh, pracovních míst v letectví eh, je dobrý a proto lidé neodcházejí, eh, mají z toho prospěch. Také ekonomika z toho má velký prospěch a myslím, že to hlavní, na co upozorňoval pan Telička, je ten dodavatelský řetězec. My jsme lídr v, v výrobě dopravních letadel a samozřejmě i naše letecké společnosti je kupují, tak to se často přechází, nebo média si to nevšímají a jsou příliš kritická a to se také stahuje eh, k té eh, ochraně životního prostředí, protože jsme měli několik eh, programů na to, jak snižovat jakýkoliv dopad na životní prostředí leteckého průmyslu a to do, dlouho, po dlouhá leta dopředu. A já doufám, že to také zůstane a také uvidíme, co vzejde z, z té konference v Montrealu. My chceme podpořit eh, systém, který bude globální, ale eh, ten starý systém se musí zreformovat, ale na to se musíme počkat až do října. A ještě k tomu, o čem tady byla řeč, tedy k, eh, k hospodářské soutěži. Já si myslím, že konkurence skutečně neznamená protekcionismus, přístup na trhy měl velký prospěch pro spotřebitele a pokud dojde k liberalizaci a k uznání přístupu na trhu, tak z toho budou mít prospěch všichni. A potom ještě k bezpečnosti, k tomu, jak sofistikovaná je ta praxe e, zajišťování bezpečnosti, protože víme, že to má náklady jak pro spotřebitele, tak i pro eh, tento průmysl. Ty náklady jsou čím dál tím vyšší a například ve, ve Spojených státech a jinde se zabývají jiným způsobem, jak tu bezpečnost zajistit, například ta předchozí registrace cestujících a tak dále. Na tom bychom se měli podívat. Jsem také rád, že tady byla zmínka o jednotném evropském nebi. Myslím, že to je věc, která tady je zablokovaná už příliš dlouho a to proto není žádná výmluva. E, je potřeba Eh, se zasadit o restrukturalizaci leteckého procesu a také IZAR. Není žádný důvod, proč to eh, přerušit nebo zastavit a musíme eh, se k tomu postavit čelem, protože jinak to bude mít negativní dopad na všechny zúčastněné. V podstatě jde o to, že chceme, aby letectví rostlo a modernizovalo se, tak tomu jsme podpořili. Musíme také vybudovat kapacity. Já mám pocit, že je tady příliš mnoho námetek ze členských států a příliš často se projekty zastavují, protože kolikrát lidé nechtějí další eh, runway na letiště. Například se, to, to tak bylo u Londýně. A pokud eh, nevytvoříme z té kapacity, tak ten průmysl se bude postupně eh, s, omezovat svou velikost a využijí toho globální partneři. Pokud to tak chceme, tak v pořádku, ale já si nemyslím, že to chce, chtějí členové tohoto výboru. Chceme, aby tento průmysl rostl. A já si myslím, že na čase, aby národní parlamenty také přijala rozhodnutí, které povedou k tomu, abychom byli v budoucnosti úspěšní. Celkem za to chci říct, že to, byla, eh, že to je vynikající zpráva. Je, mohu k tomu dodat jenom několik eh, málo lidí, abych možná posílala některé ty argumenty, které se tam uvádějí. A dále eh, chci říct, že jsme se ještě podívali na ta dvě stanoviska, tam také něco z toho se dá převzít. Obecně to je v pořádku, je to vynikající zpráva, eh, pane zpravodaje, a děkuji za to, že jste se toho jednak zhostil a že jste se toho zhostil tak vynikajícím způsobem, takže rozhodně máte podporu EKR. E. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dalším řečníkem Davos Kalič. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Eh, Promatrač... Děkuji, pane předsedo. Když se dívám na rozvoj letectví na globální úrovni, jak o tom hovořila paní Foster, myslím si, že musíme brát v potaz konkurenceschopnost evropského letectví a také otázku vytváření pracovních míst, ale musí to být prováděno udržitelným způsobem. A musíme brát v potaz také klimatické změny a životní prostředí. A Evropská unie slíbila, že bude v této oblasti lídrem. Pan Telička vytvořil výtečný návrh textu, za což mu děkuji, protože bral v potaz všechny ty důležité prvky. A souhlasím s otázkou konektivity. Tady zpravodaj zdůrazňuje otázku intermodality jakožto jediný způsob, jak zachovat konkurenceschopnost letectví. Také intermodalita infrastruktur může být využívána efektivním způsobem a to je také zmíněno v té zprávě. V textu se také stanoví, že bychom se měli zaměřit na sítě TNT, což také podporuji, jsem přesvědčen, že letiště by měla právě ta intermodální střediska vylepšit a také zajistit bezpečnost cestujících. Mm, zabývali jsme se také otázkou železnic po Evropě a podporovat využívání železnic ze strany cestujících. Co se týče přepravy cestujících, tak v oblasti letectví třeba se zabývat také otázkami práv cestujících a zajistit tedy přístupnost k těmto službám pro všechny občany v Unii. Ještě bychom měli zapracovat na to, aby letectví bylo opravdu přístupné i pro občany s postižením a pro všechny, zkrátka pro všechny. A e, uvědomujeme si, že tu určitý deregulovaný eh, sektor, že se tu objevují společnosti, které praktikují velice nízké ceny, eh, nehezky nakládají se svými zaměstnanci a to může také postihnout bezpečnost letu, kvalitu služeb a práva pracujících. Jedním z těch prvků, na který bych tu chtěl upozornit v rámci oběhového hospodářství, eh, je to, že co se týče toho balíčku Komise o běhovém hospodářství, tak bychom měli snižovat emise na letištích, a zabývat se otázkami příletu, odletu z letiště a pak eh, najít to propojení mezi mírou emisí a oběhovým hospodářstvím. Tady bych se chtěl obrátit na pana Teličku, aby toto mohl více objasnit eh, v jeho textu. A pak, co se udržitelnosti týče, Evropa by měla být lídrem v letectví a měla by být příkladem udržitelného letectví a to je i záměr strategie komise. Měli bychom snížit ten negativní dopad letectví na životní prostředí a posílit boj proti eh, klimatickým změnám. Nejedná se jenom o emise CO2, ale i jiných skleníkových plynů a také velice jemných částic, které mohou ohrožovat lidské zdraví. Takže Otázka kvality vzduchu je často napojena právě na eh, lidské zdraví. A proto tedy letectví by se mělo zakládat na udržitelnosti, měli bychom investovat do výzkumu, vývoje a inovací a podporovat a eh, také zahrnutí možnosti alternativních druhů paliv a také zdůraznit možnost využívání jiných technologií, rozvoj nových druhů motorů, které by eh, dále vydávaly méně eh, emisí. A měli bychom mít eh, na paměti také ty, kteří žijí ve vyšších nadmořských výškách a trpí tím hlukem z letadel. To postihuje nějaké 4 miliony evropských občanů, tedy třeba konkrétně těch, kteří žijí v blízkosti letišť. A to je stručně vše a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, Marie-Christine Anontu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Když jsem vás poslouchala, pane Teličko, tak eh, letecký sektor je jeden z největších úspěchů v Evropě. Možná ano, ale jde o to, jestli je to výsledek eh, Eh, laissez-faire ekonomiky, eh, jak to komise vždycky prosazovala. V posledních třetí letech ale ta realita byla trochu jiná. Od liberalizace, která byla zahájena v 80. Eh, letech pod vedením Evropské komise, tento sektor se potýká s tím, že neustále zůstá počet low-costových leteckých společností a že čím dál tím konkurují letecké společnosti z eh, Perského zálivu nebo z eh, Turecka. Eh, také došlo k tomu, že evropské letecké společnosti byly vytlačeny z některých tras, zejména těch, které letají do Asie. A vznikají tady nové huby, které ubírají trh nebo podíl na trhu evropským společnostem. Takže Evropa se, nedokázala prosadit na těch rozvíjících trzích a e, leteckým společnostem se vede špatně, včetně Air France a KLM. Nedávná zpráva a francouzského senátu poukazuje nebo zhrnuje tu situaci e, jedním e, výrokem a sice Evropská unie nedokázala prosadit růst letectví je také potřeba eh, zohlednit a zlepšit eh, investiční podmínky a srovnat je i pro ty, kteří přicházejí ze třetích eh, zemí. Mohl bych poukázat na výmluvný příklad Alitalie, společnost Etihad, slíbila udělat to, co nemohla udělat italská vláda, protože jí to bylo zabráněno kvůli pravidlům státní pomoci. A také e, u těch e, v oblasti zaměstnanosti se nepodařilo zabránit tomu, aby čím dál tím více pracovních kontraktů bylo nestabilních nebo nestálých. A e, jsou tady zero hour contracts a další typy pracovních smluv, velmi často které podepisují společnosti, které jsou pouze schránkové nebo formální a potom jde o pravidla odškodňování eh, pasažerů v případě spoždění. Opatření, která plánuje komise, nejsou uspokojivá a nepovedou k zlepšení konkurenceschopnosti letectví, protože to je náš hlavní cíl, když mluvíme o této strategii. Právě se také tvrdí, eh, že protekcionismus nikdy není řešením a že podniky potřebují otevřené trhy proto, aby mohly prosperovat. To je podle mě vážná chyba. A paradoxně Spojené státy jsou jasným příkladem toho, že liberalizace eh, bez překážek eh, nefunguje. Spojené státy musí věnovat spoustu prostředků na podporu eh, amerického vývozu a nabízejí velmi jasnou cílenou ochranu pro své strategické firmy v této oblasti. Také tam eh, vznikl právní rámec, který eh, eh, usnadňuje americkým leteckým společnostem brání jejich zájmy, na rozdíl od evropské legislativy. Evropská legislativa by měla být revidována právě ve smyslu protekcionismu. Například je to směrnice z roku 2004 o nekalé hospodářské soutěži nebo nekalých praktikách v oblasti hospodářské soutěže a také o regulaci leteckých společností. A v jednáních se třetími zeměmi, pro které, eh, pro které má Evropská komise mandát, je potřeba tento přístup eh, eh, prosadit. A v závěru chci říct ty cíle obsažené v dokumentu komise, které vy vítáte, pane zpravodaji, mi připadají příliš slabá, nevýrazná. My proto předložíme pozměňovací návrhy. Rádi bychom společně měli nebo svoje třetí strategie, která bude eh, konkrétně, která nebude jenom plná dobrých úmyslů. Děkuji. Eh, teď mám přihlášených ještě dalších sedm řečníků. Eh, Mm, musíme to omezit na minutu a půl, aby se dostala na všechny. Pan Dieter Lebrichto, oh, prosím. Děkuji panu kolegovi Teličkovi za opravdu mimořádně dobrou zprávu. Musím říci, že eh, vystihl to nejdůležitější, Eh, z návrhu a mm, možná, že eh, jenom některé věci by tam chtělo trošku eh, zdůraznit, jako třeba jsou dohody o letovém provozu, ale pan Telička na to přímo poukazuje. Já jsem zpravodajem za EPP v EMP a já myslím, že v EMP eh, se chystá celkem dobrý kompromis, dobré kompromisy. Máme přes 80, 180 pozměňovacích návrhů a já tedy doufám, že se to podaří nakonec schválit. Děkuji Izabele de Monte. Děkuji. Eh, já bych chtěl eh, Eh, a říci něco, eh, co eh, tady kolega před chvílí řekl. Možná se tady trošičku nejasně pracuje s pojmem státní pomoci, ale protože to, co se událo, no, to, na co jste narážel, bylo v pořádku. Já bych tedy chtěla poděkovat za obsah. Témata jsou velice zajímavá a musím říct, že mm, je to téma, o které mi také jde. Je to v podstatě otázka společného evropského letového prostoru. A k tomu samozřejmě přistupují problematické otázky bilaterálních vztahů mezi českými zeměmi. No a ono to v podstatě nefunguje třeba proto, že není vyřešena otázka Gibraltaru. Já myslím, že toto je třeba také pojmenovat bez eh, analýzy eh, prostě se nám nepodaří zlepšit efektivitu směrování letů, lepší tarify a eh, ani tedy posílit bezpečnost. 900 milionů cestující letecké dopravě očekávají zlepšení. A další téma na které eh, bych chtěl ještě eh, narazit, eh, je téma státní pomoci, to je bod 12. Je samozřejmě dobře, když se hovoří o teritoriální soudržnosti a mm, státní pomoci. Já si myslím, že v konzultaci by se mohlo postupovat tak, že by se to rozfázovalo že v dané fázi by třeba malá letiště mohla dostávat pomoc, ale víme, že tady mohou být také komerční dohody. Děkuji, Matis von Mildenberg. Děkuji vám. Já bych eh, chtěl poděkovat kolegovi Telečkovi za vyvážený návrh. Chci k tomu říci dvě věci. Je třeba, aby ve zprávě zazněly dvě věci. Už to řekla moje předřečnice. My eh, víme, že existují věci, o kterých se nemluví dobře. Existuje spor mezi Velkou Británií a Španělskem o statutu eh, Gibraltarského letiště a eh, celý letový provoz v Evropské unii je tím pádem jaksi rukojmím, který čeká, až se ti dva dohodnou. No, to se týká potom celého, celkového společného letového prostoru, slotu, práv cestujících. To všechno je zablokováno kvůli tomuto sporu. E, u určitých členských zemí vnímáme nedostatek politické vůle k tomu, aby se využil potenciál našeho letového prostoru. A druhý bod, e, to je konkurence. Je jasné, že Eh, letecké společnosti ze třetích zemí, Turecka eh, z Arabského zálivu, eh, že jejich tedy nekalé praktiky se neřeší. A já bych chtěl vyzvat komisi, aby řešila i toto a aby přišla s tím již ohlášeným návrhem na přepracování nařízení roku 2014. To jsem chtěl říct konkrétně. Děkuji, Vin van der Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, bych chtěl poděkovat především panu zpravodaji za velice jasné formulace. Ehm, dal bys to říct také velmi stručně, ale eh, myslím si, že v tom zdůvodnění eh, je několik věcí, které by měly být ve vlastním textu zprávy. Já bych eh, tam provedl nějaké změny. Třeba na straně 10, tam se hovoří o nekalé soutěži, která je dána Eh, geografickými výhadami a kulturními nebo historicky zavedenými praktikami. No, eh, státy eh, Arabského zálivu, tedy Perského zálivu, nemají podepsanou konvenci Mezinárodní organizace práce a toto není historická věc, toto je prostě konkurence, konkurenční otázka. Další tady máme řízení letového provozu. To je, myslím, v bodě 5 a 6, ne, 4 a 5. V těchto bodech se to tak mimochodem zmiňuje. E, já myslím, že by to mělo být vyjádřeno explicitněji. E, stávají se tam stávky, já myslím, že prostě je třeba k tomu něco říct. A ještě to, co řekla paní kolegyně Klun. Parlament musí být do dohod o letovém provozu zapojen více a to by se mělo objevit ve, hlavních, ve hlavní části textu, vlastní, ve vlastním textu zprávy, nikoli pouze v bodech zdůvodnění. Eh, tak to je všechno, děkuji. Děkuji Gabriele Projes. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za zprávu. Myslím, že je to dobré východisko pro další spolupráci. Pozitivně bych chtěl zdůraznit, že se zpravodaj věnuje pracovním podmínkám. Jako sociální demokraté si myslíme, že na tom právě závisí úspěch a schopnosti eh, našich aerolinek. Eh, eh, já bych, pokud se týče konkurence, bych zesílila to, co je řečeno ke globální konkurenci. Prostě neférová konkurence například ze strany eh, státu Perského zálivu prostě nemůžeme vzít jenom tak. Eh, dále, pokud se týče bezpečnosti, tady se eh, argumentuje velice ekonomicky. Hlavní je Eh, bezpečnost na letišti a měli bychom mít dobře vzdělaný a schopný personál a to se tam bohužel neobjevuje. Eh, Lepé spoléhání se na technická řešení eh, to nepomůže zvýšit pocit bezpečí. Ta předregistrace, to jsou programy, kterými hlavně letiště chtějí snížit náklady, a to tedy odmítám. Já myslím, že Eh, cestující, kteří třeba necestují často, by v žádném případě neměli eh, být těmito technikami znevýhodňováni. Eh, takže já podám příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, Gesine Meissner. Ano, děkuji. Já bych také chtěla poděkovat panu Taličkovi za dobrou zprávu, jak důležitá je doprava Eh, doprava letecká, to jsme viděli, když vybuchla islánská sopka. A to, se, to postihlo tedy nejenom eh, aerolinie, ale mělo to velký dopad na spoustu eh, hospodářských odvětví. No a letecká doprava poroste a Eh, já si myslím, že tam, kde se, eh, tedy pokud doprava bude, letická doprava bude Evropu míjet, tak to samozřejmě pro nás není dobře. Proto já jsem velice eh, zajímavá, jak by to mohlo vypadat, ty letecké dálnice, možná, že tady ta inspirace TNT taky je dobrý nápad. Takže ten single sky, to prostě, to musíme dát dohromady. To je dobré i pro životní prostředí. No a já bych eh, chtěl také říci, že třeba kromě těch velkých aerolinek, tady máme General Aviation a taková ta malá eh, soukromá letadla a menší aerolinky. Takže já si myslím, že eh, bychom na to neměli koukat jenom jako na hobby, ale také z hlediska pracovní podmínek a prostě nezapomínat na ně. Děkuji a nyní ještě já v Eh, letecké dopravě eh, neexistuje trh, tady jsou rámcové podmínky, které jsou neférové. Eh, aerolinky dostávají darem 30 miliard euro z daní každý rok, protože neplatí daně z paliva. To je naprosto nefér a zatěžuje to životní prostředí. Eh, já samozřejmě jsem také pro to, aby třeba vzdálené oblasti nebo ostrovy eh, byly dosažitelné letecky, to samozřejmě nelze posuzovat pouze ekonomicky. Ale eh, to nemůže platit takto pro všechny. My máme v Německu 23 letišť, které jsou tam jsou toto mezinárodní letiště a z toho 17 letišť je eh, ve ztrátě. Třeba v Kanadě byli jsme, tam jsou všechna letiště zisková, protože jsou tam vyšší poplatky a to je také správně, proto všechno platí tedy cestující. Eh, třeba eh, my jsme nyní v Kaslu vybudovali nové letiště, které je 150 km od Frankfurtu. My třeba máme v Rumunsku e, letiště v Kluži, které má e, napojení železniční a to je skutečně také ziskové. Ale pak tady je dalších pět letišť, které jednoduše prostě jsou ztrátové. Nemají železniční napojení. Čili já si myslím, že tímto směrem je třeba uvažovat. Ne růst za každou cenu, cíleně a inteligentně. Děkuji. Ah. Zapomněli jsme na Daniele Ajuto. Na minutu a půl máte slovo. Řeknu to velmi stručně. Chtěla bych také poděkovat eh, za přiložené této zprávy. Je to velmi dobrý základ pro naší spolupráci. Já bych se chtěl zaměřit na dvě věci. Jednak je to odstavec 12, kde se hovoří o státní pomoci. Chtěla bych jenom připomenout, nebo jsem rád, že tady bylo připomenuto, že eh, podpora regionálních letišť musí odpovídat stávajícím evropským pravidlům a musí to tak být nadále. V některých členských státech ta, eh, se dějí různé věci eh, ohledně regionálních letišť. Státní pomoc je tady velmi skrytá. Objevují se různé typy financování od eh, regionálních úřadů. Kolikrát se týká, to týká velmi malých letišť ale to jsou všechno náklady, které nemohou nést pouze Eh, regionální eh, úřady. Vzhledem tomu, že tady máme zástupce komise, tak eh, bych ráda řekla, že bychom byli rádi, kdyby se parlament mohl účastnit vypracování těch strategií pro regionální letiště, které podporu potřebují. V některých částech Evropy totiž mm, není možné se obejít bez letecké dopravy a nemohou přitom všechny náklady nést místní orgány které je v podstatě dokážou eh, stěží udržet eh, při životě. Kolikrát mají velké problémy s tím, jak ufinancovat jiné veřejné služby, jako je, jako je zdravotnictví nebo školství. A potom jde o snížení emisí. Byla bych ráda, kdyby se tady zmínilo zdanění leteckého paliva. To je velká výhoda pro letecké společnosti. kolikrát ty trasy jsou zbytečně dlouhé, nejsou nejjednodušší a e, letecké společnosti nevyužívají těch úspor e, ve spotřebě paliva, které by e, udělat mohly. Děkuji a teď dáme slovo zástupci komise. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že se znovu mohu zabývat letectvím. jsem eh, velmi rád, že mohu poznamenat, že tady evidentně byl odveden pořádný kus práce v mé nepřítomnosti. A jsem také velmi rád, že mohu hned na úvod říct něco velmi pozitivního, že mohu poděkovat panu Teličkovi a poblahopřát mu k vynikající zprávě. Eh, u této letecké strategie, no, strategie pro letectví a dovolím si to jenom eh, stručně okomentovat tam, kde eh, se to hodí. Od zástupce komise děkuji panu Trečkovi za tu důraz na ty hlavní cíle, jako je konkurenceschopnost, to je důležité pro všechny z nás, je důležité pro evropskou ekonomiku a všichni Eh, víme, že také konektivita tady není úplně eh, všude zajištěna stejným způsobem, což znevýhodňuje ty státy nebo regiony, které jsou méně propojené. A také eh, rádi vidíme váš důraz na bezpečnost v letectví, jak o tom také hovořila paní Projs. A teď k té Motorway of the Sky, ten slavný článek 3, nařízení 551 my souhlasíme s tím, že to je zajímavá oblast a eh, požádali jsme o provedení, eh, tedy o vytvoření studie proveditelnosti, abychom se mohli zabývat eh, tím, jak zmodernizovat tento prostor, také by to můj krok k jednotnému evropskému nebi. Obávám se, že v této oblasti tím žádnému posunu nedoslo, velmi kým zklamáním Eh, vidět, že nedošlo žádnou pokroku a doufujeme, že ta studie proveditelnosti eh, popíše všechny ty výhody, eh, ke kterým by to mohlo vést. Klun zmiňoval ty dohody letecké. Děkuji za vaši podporu v této oblasti. A pokud to, to mohu říct, myslíme si, že máte pravdu. My chceme se angažovat, chceme tady prosazovat naše vlastní zájmy v těch třetích zemích také jste se zmiňoval o indexu konektivity a my také doufáme, že to vzejde z naší spolupráce s Eurocontrol a mohu potvrdit, že e, se podíváme na všechny ty stávající indexy a na základě toho vypracujeme ten nový. E, k paní Ajala, panu Pojšu, e, kteří upozorňovali na to sociálního dialogu tom se shodujeme, že to je důležité a je potřeba monitorovat eh, dodržování eh, pracovních eh, pracovního legislativy v oblasti zaměstnanosti, což spadá do kompetencí členských států, ale chceme podpořit této strategii letecký sektor tím, že bude například probíhat ten dialog na příslušných gremích, ale také, že se usnadní podmínky pro vytváření pracovních míst v tomto sektoru a rádi se vyslechneme připomínky Eh, všech zúčastněných stran. Potom eh, tady byla zmínka o právech cestujících. Ano, shodujeme se, že je potřeba eh, to zmodernizovat, ta nařízení bylo přijato 30 lety, bylo, došlo k řadě soudních rozhodnutí, které to interpretovaly různým způsobem. A my jsme také, jak jste zaznamenali, zveřejnili interpretativní pokyny, které potom už přestanou platit, když se přijme revidované nařízení ale nám šlo o to, aby ten text byl vyvážený mezi těmi eh, právě cestujících a eh, náklady na to očkodnění. Důležitá poznámka se týkala dostatku kapacity na letištích. Souhlasíme s tím, že se to stává závažným problémem a doufáme, že některé z těch věcí, které byly zablokovány, jako je Single Sky 2 Plus a to nařízení o slotech, eh, to vyřeší. A také se snažíme spolupracovat s členskými státy ohledně regionálních letišť, abychom prosadili osvědčenou praxi a došlo k lepšímu plánování eh, kapacit letišť. A jestli se mohu také stručně vyjádřit k Single European Sky, omlouvám se, že to mám trochu přázené, tady souhlasím s tím, co říkal paní Foster. Děkujeme za vaši koncertní podporu tomuto projektu. A potom eh, tady zazněla jedna eh, připomínka k sociální oblasti. A sice to, že nemáme žádné doklady o tom, že ty nové modely podnikání by měly dopad na bezpečnost. To je důležitá věc, je důležité o tom hovořit. Je pravda, že nadnárodní společnosti eh, se těžce regulují než ty tradiční společnosti, takže my zkoumáme, jak bychom mohli posílet, eh, posílit eh, dohled nad společnostmi, které jsou nadnárodní, které mají základy, základny nebo působiště v různých zemích. Eh, je také potřeba koordinovat to úsilí eh, českých států v této oblasti lepším způsobem. Pan eh, Montenberg a paní Lemonte hovořili o s, tom, té další překážce a já s vámi souhlasím. Řada Eh, dohod čeká na vyjednání. Musíme se snažit o vyřešení této, tohoto problému. Byli bychom rádi, kdyby obě strany k tomu zaujeli konstruktivní přístup a eh, řešili. Myslím, že asi nejsem jediný zástupce komise, který eh, říká podobná slova. A ještě k otázce těch regionálních letišť, to je moje poslední poznámka. Myslíme si, že ty nové pokyny o státní pomoci pro letecké společnosti a letiště, kterou jsme, které jsme přijali, jsou důležitým krokem, eh, který by to mohlo pomoci vyřešit a mohlo by to vést eh, k tomu, abychom eh, všichni měli lepší přehled o těch problémech, se kterými se regionální letiště potýkají. Tedy tak doufáme, že se nám podařilo zohlednit ty nedávné změny na trhu a že to odrážejí tyto nové regionové pokyny. Doufám, že eh, moje připomínky vám pomůžou při projednávání vaší zprávy. Ještě jednou děkuji za slovo a jsem rád, že jsem se sem mohl se vrátit. Děkuji vám. Určitě to není naposledy, co se vidíme. A teď ještě na závěr má slovo Pavel Telička. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Mnozí z vás již asi vypracovali více zpráv než já za krátkou dobu v tomto parlamentu, takže asi si uvědomujete, že jsou tu určité limity, co se obsahu té zprávy týče, takže je asi zřejmé, že se tam e, ne všechno úplně objeví, jak řekl pan Vandeka. A já jsem něco také zdůraznil na úvodu, týká se to také i těch pozměňovacích návrhů, které to mohou odrážet, takže není to náhodou, Eh, že eh, něco i v tom expertním vyjádření je již obsaženo, ale já se tím také budu věnovat. A týká se to také těch dohod eh, o letectví a roli parlamentu, jak jsem o tom hovořil na mém úvodu. Nyní tedy několik připomínek. V první řadě ve zprávě Najdete také výzvu komisařky věnovat se některým tématům, na které jste se odkázali, takže to nebudu opakovat do detailu. Už tu zazněly sloty, um, letištní uh, kontroly a podobně, ale určitě tu máme problém s implementací. Došlo k pokroku, ale zároveň implementujeme stávající legislativu, stávající politiky, které máme takže nebudu to rozvádět, ale mnoho členských států by to mělo odblokovat a parlamenty by měly ukázat jasný politický signál, co je třeba udělat. Někteří z vás tu nadnesli otázku těch regionálních letišť a to tu zaznělo z různých úhlů. Já bych eh, se k tomu možná stručně vyjádřil. Myslím si, že záměrem tady je, aby to všechno bylo hospodářsky schůdné, abychom prostě nevkládali prostředky eh, někam, kde to bude naprosto nevyužito. A ještě zdůrazňuji také ty integrované mody, mody dopravy. Prostě uh, mohu pochopit, když nějaká místní zpráva bude vytvářet lobbying a vyžadovat nějakou infrastrukturu. Prostě musíme se na to dívat ze systematického, systemického politického hlediska. Pak jste tu zmínili také otázku hospodářské soutěže a tady je zapotřebí říct, že to není jednoduché, nicméně chci zdůraznit, že uh, když je tu poptávka ze strany cestujících, tak Evropa může něco nabídnout. Evropský průmysl, evropské letectví může něco nabídnout. Pokud je něco ztrátové, musíme se podívat, z jakého důvodu. Zda to probíhá nekonkurenčním způsobem, na to pak máme legislativu, máme komisi, aby to vyřešila. A já jsem se podívala, kolik společností předložilo Eh, stížnost eh, v takovém případě a byl jsem překvapen, proč vlastně nepředkládali stížnosti. Ehm, zda tu dochází tedy k opravdovému protekcionismu, nějakému prostředí, a, a nebo bychom se tedy um, jak si tím měli zabývat do větší míry. Uh, Možná jsem asi neuspokojil úplně všechny, protože mé směřování nebude určitě směřování směrem k protekcionismu na úkor práv evropských spotřebitelů a podnikatelů. A pak ještě několik stručných připomínek, protože já asi teď nemusím řešit všechny ty připomínky, nicméně všechno jsem si to poznamenal. Ano, určitě životní prostředí, e, na tom budu trvat a rozpracuji to ještě více. Um, pročítám si tu ty připomínky a jedna je tady podstatná. Pan Škrlec tu zmínil také to oběhové hospodářství. Jsem velice rád, že jste to zaznamenal. Uh, jsem přesvědčen, že tady tkví velký potenciál pro budoucnost. To je vlastně takové nové odvětví našeho průmyslu a tady vidím celou řadu věcí, co směřuje do letiště, jak je to zpracováno, jak se s tím nakládá na letišti a podobně. A tady mm, zase asi vyvstane celá řada dalších myšlenek ohledně té věci. Pane předsedo, já ukončím tento můj projev, ale určitě uh, Ehm, jsem vzal na vědomí všechny připomínky a chci zdůraznit eh, velké poděkování stínovým zpravodajům, komisi, eh, příslušnému oddělení na komisi, se kterým jsme v intenzivním kontaktu. A úplně na závěr chci říci, že zúčastněné strany z jakékoliv eh, strany části naší společnosti tak nahlížejí na toto téma odlišným způsobem. Jedna kolegyně to tady zmínila i z toho sexistického hlediska nebo z hlediska eh, morálních nebo jiných druhů výhod či nevýhod. Otázka sociálního statutu, ano, ta je tam zapracována. A pak ještě jedna věc. My jsme výbor TRAN, takže na oblast letectví bychom měli hled, eh, nahlížet z hlediska tedy příslušnosti výběru, eh, výboru pro dopravu a nenahrazovat tu jiné výbory. Und, uh, damit wäre die Debatte... Děkuji. Tím uh, končí naše debata. Lhuta pro pozněvací návrhy je 5. října ve 12 hodin. Teď eh, jsme na tom časově Dobře, měli bychom eh, teď probírat 8, uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské platby a eh, pravděpodobně je paní Gesine Meister a tím to jí dávám slovo. Toto je důležitá oblast, jak už jsem říkal předtím u letecké dopravy, tak je to odvětví dopravy, které má dále růst. V vnitrozemské plavbě se bude přepravovat čím dál tím více Musí se to eh, dále budovat. Eh, okamžik, eh, prosím, říká pan předseda. Silent and to go out in silence because we... Chci vás poprosit, abyste byli potichu nebo odcházeli ze sálu potichu, protože nechceme, aby někdo rušil hlukem projev paní Svaroreky. Ano, já jsem zdůrazňovala, že vnitrozemská plavba se musí dále rozšiřovat, aby byla schopná od klonit eh, přepravu nákladu se silnic, ale na to potřebujeme také dobře kvalifikované pracovníky. A v tom máme problém již teď. Posádky eh, vnitrozemských eh, plavidel jsou přestárlé a také ty učební obory se o sebe v Evropě příliš liší a proto je potřeba je do určité míry zharmonizovat, také komise navrhuje. Já jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, například, že ve Finsku mají i plovoucí sauny, které nejsou eh, vnitrozemským plavidel, ale pohybují se na vnitrozemských eh, trasách. A přišlo mi někdy až obtížné vypracovat zprávu z parlamentu, když rada už eh, měla hotové své stanovisko ale pokusila jsem se na to dívat nezávisle. Teď se pokusím jenom rychle um, zmínit o některé oblasti, kde jsem něco změnila. Bylo by dobře, kdyby se uh, podařilo tady tuto oblast harmonizovat, protože by to bylo také v zájmu mobility pracovních sil. Co se týče oblasti působnosti, tak eh, na to já, to já vždycky měl velmi citlivě, protože já jsem z toho uh, eh, severovýchodního východ, východního regionu Německa. Uh, a vždycky se ptám, jestli skutečně je potřeba, aby se všechno aplikovalo stejným způsobem na všechny členské státy. Eh, budou se, budou se tady stávat na ty členské státy, pokud mají vnitrozemské eh, toky, anebo pokud eh, nabízejí vzdělání nebo kvalifikaci. Například Malta nemá žádné vnitrozemské vodní toky, ale má vzdělání v tomto oboru nebo nabízí tento učební obor. Komise také říkala, že eh, pokud je ten eh, vodní tok izolovaný, tak je možné to z toho vyjmout. Já si myslím, že eh, v Německu to například platí jenom pro některé přívozy nebo trajekty, které slouží například malému cestovnímu ruchu. A potom znalost vodního toku, to jsou Eh, zásadní věci, kde je potřeba eh, mít ty specifické znalosti dané cesty, dané trasy, aby nedocházelo problému. Víme také, že eh, se na některých problematických místech zvýšila, zvýšil výskyt nehod a je na českých státech, aby rozhodli o tom, jestli je možné zabezpečit ten provoz na daném úseku. Ehm, se také se stavem vody a tak dále. A potom jde o uznávání ke kvalifikaci ze třetích zemí. Tady by bylo proto, aby to byly pouze ty třetí státy, které mohou doložit eh, nebo které jsou spojeny s nějakým eh, nitrozemským vodním tokem, aby to nebyl třetí stát z nějak úplně jiného konce světa, eh, kde vůbec nebudeme schopni přeskoumat, jestli to provádí podobným způsobem jako my. Potom eh, ty zkoušky na simulátoru. Simulátory mohou být velmi efektivní a myslím, že dokáží také simulovat nějakou obtížnou situaci, eh, která se obtížně vyskytne eh, v realitě, ale nemůže to nahradit tu samotnou praktickou zkušenost s plavbou na vodě, ale může to používat. Při zkouškách potom ještě několik málo bodů v této oblasti platí určité standardy, které by měly být převzaty v tom eh, delegovaném aktu komise. Hm, ti, kteří eh, přicházejí z jiných oblastí, pokud máme málo mladých, tak by bylo možné vzít někoho například z námořní dopravy nebo, nebo z nějakého jiného příbuzného oboru, kteří by eh, mohli absolvovat nějaké, nějaký kratší eh, eh vzdělávací kurz, aby se mohli Eh, aby mohli vezmout, vzít pracovní místo i tady. A dále si myslím, že eh, je potřeba, aby eh, ti, kteří velí té posádce, měli před o všech těch činnostech, které se na palubě dělají, aby kolikrát mohl jeden pracovník absol- provádět více činností. Eh, tak jak byla pro angličtinu jako eh, ten dorozumělací jazyk, protože by to usnadnilo eh, život všem. Děkuji. Teď stínový zpravodajové a musím říci, že máme málo času, takže každému dáme pouze dvě minuty. A jako první je... No, je. děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat naší zpravodajce za velmi kvalitní práci, kterou tady odvedla. Eh, z větší části eh, se s ní eh, shoduji. EPP je přesvědčen, že přístup komise je správný a to dané profesionalizací tohoto sektoru. Chtěl bych přivanout tři body, které jsou pro nás důležité. Za prvé je to větší role pro Evropskou unii, aby vypracovala společné standardy v této vnitrozemské platbě. Potom jde o to, aby se také eh, dohlíželo na držování těchto pravidel. Potom jde za druhé o to, aby platila výjimka pro ty nespojené nebo ne, čistě národní eh, vodní trasy. A eh, za třetí jde o pojištění nemělo by to představovat překážku pro ty dané pracovníky. Potřeba, aby všechny instituce koordinovaly svou práci, aby se podařilo naplnit všechna ta kritéria pro vzdělání těchto pracovníků, aby to nepředstavovalo překážku pro vstup do této profese. Do návrh zprávy, eh, které dnes hovoříme, začal svou cestu velmi dobře a já pevně věřím k tomu, že se nám podaří ještě doladit těch několik málo věcí, o kterých tady byla řeč. Děkuji. Klaudia Papadova. A děkuji také za to, že jste držel vaš, vaši řečnickou dobu. Wir sagen in Deutschland immer, in der Kürze liegt die Würze. Das hat geklappt. Jetzt ist Claudia Tapadel dran. Stručnost je vždy ve prospěch věci, se říká v Německu. Claudia Papadel.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 a také mobilita pracovní síly. Obsahuje několik zásadních prvků. Co se týče uznání kvalifikací pro vnitrozemské splavné cesty a nabízí řešení problémů týkající se pravomoci. A já bych se ráda vyjádřila k několika věcem obsažených v této zprávě. V první řadě otázka digitalizace. Technologie mohou být velice důležité. V první řadě, aby se uh, prověřili údaje a také, aby bylo větší množství údaje, které by pak byly srovnatelné a následně, aby se snižovala byrokracie a čekací doba. Co se týče určitého simulátoru, tak se mi ta myšlenka líbí, ale nevím, zda by ten simulátor eh, nemohl nějakým způsobem nahrazovat samotnou přípravnou fázi. Myslím si, že nemůže nahradit tu samotnou zkušenost. A pak je tu otázka také určitého stresu napojeného na to. Eh, říkám si, jak by mm, školy mohly zaplnit to, tuto oblast eh, proškolování a nahradit tímto tento simulátor. Nemuselo by to ve všech členských státech fungovat. A co se týče lhůt pro obdržení těch certifikátů, ten nezbytný počet dní, myslím si, že lhůty byly prodlouženy a vzhledem k tomu, že si přejeme systém, který se bude zakládat na eh, kompetencích, tak si myslím, že není zapotřebí prodlužovat tento počet dní, ale samozřejmě, že o tom můžeme ještě pohovořit hovořit a dojít k nějakému závěru. Dále v návrhu komise je zásadní prvek. Jedná se o ty úseky se specifickými riziky. Proto myslím, že je důležité, abychom měli jasná kritéria, co se týče identifikace těch úseků, aby se určila míra rizika, aby se zabránilo, aby mm, jak si se plavidla nedostávala do těchto úseků. Pak ještě jedna připomínka. Myslím si, že členské státy by mohly tyto úseky identifikovat, e, nicméně může to být na základě poradenství členské, e, Evropské komise. To by mohlo samo o sobě vylepšit úroveň spolupráce. Uh, Doufám, eh, že respektuji řečnickou dobu, ale určitě tato zpráva je velice, velice důležitá a stínovi zpravodajové mají nárok se k tomuto vyřeš, vyjádřit. Eh, Peter van Dalen. Je třeba, aby to zdržovali všichni, to ještě Petr van Dalen má dvě minuty také. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně předkládá kvalitní návrh. To eh, chci říci hned eh, na úvod paní eh, kolegyně Meissner tu doplnila celou řadu výborných věcí, jako ty certifikáty, del, prodloužení délky platnosti, aby se věč, více věnovala míra pozornosti tomu proškolování, pak otázka komunikace, v námořní přepravě se používá určitá zkratka jako eh, komunikace SISPIC umožňuje komunikaci na vodě i s eh, kontinentem, například na Filipínách eh, se to používá také, ale přitom společnou řečí by to měla být angličtina a ta komunikace je tady zásadní. Abych to ještě upřesnil, myslím si, že by bylo lepší používat eh, jasnější definice, eh, dopa, eh, definice pro výbor cesny, nebo tady výbor cesny by nám v tomto mohl pomoci. A für die Zeit, jetzt mehr Kiele. Děkuji, tak za dodržení času mehr Kiele. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin täytyy kiittää. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla paní zpravodajce Meissner poděkovat za velice eh, kvalitní text a také chci poděkovat komisi za eh, dobrou práci. My navrhneme určité návrhy textu, eh, takové specifikace, nicméně myslím si, že by bylo dobré, aby vodní cesty nadále zůstávaly v Evropě, abychom se jimi zabývali. Samozřejmě každá země má odlišné podmínky, obstarávají je jiní lidé, jsme tedy odlišní Um, podniky, které jak si obhospodařují v jedné zemi, bývají menší, jinde větší, jsou tu rozdíly, ale je třeba poskytnout určité společné záruky. A nechci Nechceme také eh, dále navyšovat eh, míru administrativní zátěže pro ty malé, maličké podniky, které by prostě nadále nemohly pracovat nebo zaměstnávat lidi, pokud by byli zahlceni. Myslím si, že vodní eh, nebo vnitrozemské cesty mají budoucnost eh, v rámci evropského dopravního systému, jak co se týče přepravy nákladů, tak cestujících. A myslím, že je to zase důležitý nástroj, když se snažíme snižovat emise CO2. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu krátkou otázku, která je spíše na komisi. A já bych chtěla poděkovat panu Telogitesovi, který tady už přišel vysvětlit návrh směrnice. Je to zpráva, která je zajímavá, jde o profesionalizaci v této oblasti, jde o to, jak podpořit nitrozemskou plavbu, to je dobrá věc eh, v celé řadě aspektů ale eh, francouzská flotila prochází velkými problémy, vytrácí se. Eh, před 30 lety těch lodí bylo asi 10 eh, tisíc, těch je stěží 700. A jak, teď se ptám tedy komise, jak chcete garantovat ochranu francouzských lodí v, Evropské, v Evropské unii? Víme, že kolikrát dochází k nekalé hospodářské soutěži v rámci Francie, v souvislosti například s vysíláním eh, pracovníků. A jak chcete garantovat například eh, statut eh, francouzského člena posádky, který bude pracovat na nějakém plavidle na Dunaji, v porovnání například s tím rumunským pracovníkem, který přijde pracovat do Francie. Neříkám, že to děje dnes, ale může se to tak stát. Není to jenom směrnice, která by upravovala kompetence v této oblasti. Danke sehr. Und jetzt noch Wim van de Kamp. Eh, ehm, Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s ostatními kolegy, eh, co se týče chvály směrem k paní kolegyni Meissner, já se k ním připoji, ale mám dva dotazy. Pokud se zavede systém evropských eh, systém jaksi evropských vnitrozemských cest, tak jak to nadále bude? Evropská komise přijme tedy nějaké to ohodnocení kvalifikací anebo vytvoří nějaký svůj nový model? Pak, pokud se bude brát ta délka profesní zkušenosti na těch 500 dní a pokud toto nebude zakončeno zkouškou, tak nikdo vlastně nebude vědět, zda daný člověk zvládá svoji profesi nebo ne. Já bych upřednostňoval kratší období se zkouškou na konci než dlouhé období, které není zakončeno zkouškou. Možná mi na tento dotaz můžete zodpovědět. Děkuji. Eh, myslím, že eh, existují lidé s diplomem a nevědí nic a naopak bez diploma vědí všechno, čili to není úplně eh, dané pravidlo. Pan Dimitrios Teoritis. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would also... Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Chtěla bych poděkovat, chtěl bych poděkovat a poblahopřát k vynikající práci paní Kesině Meissner my jsme velice rádi, že se eh, členové parlamentu k tomu staví velice pozitivně, eh, že jde o také eh, stabilitu pracovních síl, to samozřejmě všechno potřebujeme. Přesto bychom k tomu něco málo dodali, nebude to dlouhé, tak především a někteří to tady už také zmínili, je to otázka posouzení kvalifikace, a, e, případně certifikát, certifikát nebo nějaký doklad bez posouzení, to, jestli to může nebo nemůže být e, takto uděláno. E, pokud se týče dosahu platnosti, já si myslím, že tady je třeba, abychom měli společný trh, reálný společný trh. Dále musíme říct, že eh, nám se příliš nelíbí výjimky, eh, které, eh, které víceméně přibývá a de facto by to mohlo vést jenom ještě ke komplikaci té už tak pestré situace, kterou tady máme. Dále Eh, snažíme se nevytvářet eh, další byrokratické překážky, zejména pro eh, začínající. Dále otázka specifická rizika. Ano, samozřejmě máme úseky, které jsou riskantnější, ale jak si nelze zneužívat k umělému omezování mobility pracovních sil. No a ještě k sociálním aspektům návrhu a to, zda to může nějakým způsobem umožnit eh, vstup eh, eh, pracujících, kteří by tedy jaksi měli ne tak dobré sociální podmínky a mohli by tedy vytlačovat z toho trhu jiné. Já si myslím, že tady o to zas tolik, tady o to nejde. My samozřejmě nechceme tady aby nám na trh vstupovali lidi, kteří nejsou vhodně kvalifikovaní a tím se už zvýší jaksi úroveň. No a samozřejmě, jako vždy, budeme s vámi konstruktivně spolupracovat, tak abychom eh, nastavili tu nejlepší možnou rovnováhu. No a teď, eh, pokud ještě můžu využít eh, trochu času, pane předsedo, eh, dovolte minutku, takovou osobní poznámku. Pro mě je toto poslední šance v tomto výboru, poslední příležitost. Já jsem tady s vámi spolupracoval dobrých 16 let a myslím, že eh, tady máme skutečně eh, v bezpečnosti přístavu, eh, vnitro kontinentální navigace a další témata. Tím čím jsem se tedy zabýval a proto tedy Eh, se s vámi tady loučím. Mě tady eh, nahrazí paní, paní Daniela Roska, tedy od eh, příště. Já vám tedy ještě jednou přeji tedy další úspěchy v další práci a s paní kolegyní. Děkuji. Vielen Dank. Die Minute. Děkuji vám. Eh, ano, ta eh, minuta, to jsme vám samozřejmě eh, rádi poskytli. Já vám chci oficiálně poděkovat za spolupráci. Samozřejmě Evropská komise je důležitá, ale neméně důležité je také to, kdo ji tady zastupuje. Já vám tady přeji všechno nejlepší a doufám, že eh, si odpočinete tedy po dlouhých letech práce. A teď má konečně slovo Gesine Meissner na závěr. Ano, eh, také já, já jsem myslela, že tady budete ještě v říjnu, no jestli tomu tak není, škoda. No, eh, každopádně, eh, ano, eh, já vím, že vy patříte v komisi k lidem, kteří ví, o, o čem mluví. Já tím nechci říct, že ostatní neví, o čem mluví, i když to tak možná zní. Takže tak nějak. Eh, já si myslím, že je velice důležité, aby eh, lidé z komise eh, nefungovali pouze od psacího stolu, ale aby také de facto tady se tím zabývali velice živě a aby tady diskutovali s námi a tak dále. Čili já se e, musím říct, že spolupráce s vámi se mě vždycky zamlouvala, i když e, ne vždy jsme se shodli. No, e, já musím říct, že tam zazněly i e, body, které se mně líbí, možná některé, které se mně líbí méně. E, každopádně e, já bych velice ráda byla proto, aby digitalizace byla co nejdříve, kdyby byla už dnes. No, já vím, že to tak úplně nemůže být. Tady samozřejmě nějaký odpor vždycky je. No, eh, my eh, musíme samozřejmě eh, diskutovat o tom, jak to nakonec dopadne. Samozřejmě, že vnitro kontinentální plavba to není de facto jeden nějaký jednolitý, jednolitá záležitost nebo jednolitá zájmová skupina. To ne, tady skutečně je třeba hodně vyvažovat a tak dále. Je třeba eh, vyhovět eh, jak eh, tedy skupinám, zájmovým skupinám, tak také jednotlivcům. No a samozřejmě Eh, každý tedy eh, musí eh, mít, abych tak řekla, příslušnou kvalifikaci a také musím říct ještě na závěr, že Klaudie samozřejmě má naprostou pravdu. A ona ta vnitrokontentální platba je důležitá a bude čím dál důležitější. Ano, děkuji. My tedy eh, víme, že je to tvoje téma. Takže 11. Eh, října do 14 hodin eh, posunací návrhy. A teď se dostáváme k dalšímu bodu a to je robotika, a sice normy občanského práva o robotice. Děkuji, pane předsedo. Pan Majer mě pověřil nebo požádal, aby ho tímto omlouvila, protože na poslední chvíli se bohužel nemohl dostavit. V jeho zprávě týkající se občanského práva a pravidel týkající se robotiky, tak v podstatě se vůbec poprvé zabýváme tím, že můžeme eh, jaksi vyrábět roboty, které, kteří budou činit rozhodnutí a bude vlastně probíhat interakce mezi nimi a jejich okolním prostředí. Je to, tato vlastně revoluce se nyní stává realitou, už to není žádná science fiction, eh, jak eh, panovalo v minulosti, ale to vede samozřejmě k celé řadě sociálních i právních problémů. Doprava samozřejmě velice je obohacena robotikou, existují již nyní vozidla, který, která jsou přímo eh, roboty řízená. A a může eh, jejich výrobce takto snižovat samozřejmě cenu vozidel a na druhou stranu se navýšit své zisky. Už několik desítek let v Evropě se hovoří tedy o přidané hodnotě tohoto, protože spotřebitel bude v konečném důsledku vítězcem, vítězem, protože ne, nebude to ale zase ten pracující, to znamená ten teoretický šofér, který přijde o práci a bude si muset hledat jak si obživu někde jinde a může se dostat i do takového nedůstojného způsobu života. Ale nyní tedy ke konkrétnímu návrhu. Je tu zejména zdůrazněna problematika dopravních nehod v případě, kdy tedy to vozidlo jak si je řízeno automatickým pilotem. Za několik let se silniční nehodovost má snižovat, protože principiálně tedy stroj je, řekněme, důvěryhodnější než lidská bytost. Ehm, jsou tu první zkušenosti z Pittsburghu ze Spojených států. Značka Tesla tam také navrhuje automatické automatická vozidla, stejně tak Google na něčem takovém pracuje. To znamená, už to nejsou jenom jakési hypotézy, je to v podstatě již takové předjetí těch situací, které nastanou ve velkém měřítku. Již došlo také k prvním nehodám, takže je opravdu si třeba klást otázku ohledně zodpovědnosti v případě nehody. Kdo za to může? Vlastník, výrobce nebo ta samotná inteligentní vozidla? Mm, mělo by tu být nějaké povinné pojištění a tato vozidla by měly eh, být nějak elektronicky propojena. Je tu tedy celá eh, řada, řekněme, i legislativní fragmentace na úrovni EU a proto výbor Jury eh, doufá, že tedy ta právní subjektivita té umělé inteligence plus příslušné legislativní propojení nebo práv, propojení s právní zodpovědností se tedy vyřeší. Evropa samozřejmě nechce stát bokem v tomto vývoji. Víme, jakou technologii už mají spojené státy v oblasti dopravy. například systém Galileo utrpěl ve srovnání s GPS. Tento návrh stanoviska nám umožňuje zdůraznit význam generalizace té umělé inteligence, zejména uvnitř vozidel, je třeba si tu otázku z odpovědnosti položit správně, zejména v případě nehod, které jsou způsobeny těmito automatickými vozidly. A komise tu poukazuje, že tu budou určité technologické vývoje, že například tato vozidla budou snižovat emise a podobně. Navíc Eh, společné sdílení eh, zkušeností také obohatí vývoj do budoucny, budou, eh, podpoří to spolupráci mezi výrobci, nejrůznějšími veřejnými entitami, spotřebiteli a podobně. A je zapotřebí také zajistit eh, kvalitu přenosu údajů z těch a do těch automatických vozidel a také příslušných infrastruktur, aby se zajistila bezpečnost, zajistila ochrana života, protože v konečném důsledku je třeba v maximální možné míře se snažit o to, aby tato vozidla prostě nebyla nějak eh, zneužita. Pan eh, de Pasquale. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, já chci poděkovat kolegyni, která pohořila jménem pana Majera. Je zřejmé, že eh, žijeme v době velkých technologických změn, naprosto bezprecedentních nemůžeme tedy jednoduše složit ruce do klína. Musíme si přiznat, že je to jakási náhražka eh, lidí, ale je třeba postupovat opatrně. Výbor Jury připravuje naprosto rigorózní zprávu a ta rozhodně nemůže být nějak méně cena. Já už eh, tedy minule pan Juncker řekl, že naše jména nepřejdou do budoucnosti, spíše naše chyby, takže je třeba opravdu uh, Eh, se zaměřit na to, abychom tu nepřipustili závažné chyby. Ehm, myslím, že nemůžeme skákat velkými skoky dopředu, aniž bychom tu poskytli nezbytné záruky. A pan Majer ehm, to tu vyjádřil, že se již zavádějí všechna tato, tyto přístroje v těch vozidlech a to víceméně úspěšně. Již tedy víme i o některých nehodách Pan Majer eh, tu činí opravdu rozumné návrhy, je třeba jim věnovat pozornost. Zejména tu pohovořím o dvou. Ochrana údajů a pak otázka zodpovědnosti je naprosto nezbytné, aby to byla povinná pojištění a pak navíc vytvoření určitého konsorcia těch pojištění, aby se zajistila zodpovědnost těch, eh, komu jak si patří ta vozidla bez eh, řidiče. Protože i když nebude sedět za eh, volantem, tak tam musí být někdo zodpovědný za tu nehodu a ta, ten bude pak v případě mm, toho šetření zodpovědný. Už to byl případ Iber, případy, které došly k soudu, protože tam byly nedostatečná kritéria pro zodpovědnosti. Prostě nikdo nebyl za nic zodpovědný, ale prostě dochází k nehodám. V dopravě my tu hovoříme o různých zemích, kde existují ta konsorcia, kde nějaký blázen může být působit celou řadu úmrtí, ale nemá pojištění, prostě třeba ukradl vůz, ale je třeba opravdu, aby něco takového existovalo. Já pracuji v tomto eh, výboru a myslím si, že tomu bychom měli věnovat velkou pozornost. Ehm, takže pan Majer eh, tady činí takový návrh a navíc apeluje na nás, abychom předkládali návrhy právě eh, co se týče té spoluzodpovědnosti a aby se opravdu obsáhly ty velké pochyby a obavy, které tu jsou vyjádřeny. Pak otázka subsidiarity. My tu hovoříme o právním základu pro subsidiaritu a nesmíme zapomenout, že až se to dostane na silnici, tak to budou i přeshraniční situace. Měli bychom se tedy zabývat tím, že ta automatická vozidla prostě v danou chvíli budou potřebovat evropskou legislativu, která bude stát nad těmi národními zákony. Takže prozatím to je vše. Chci poděkovat panu Majerovi za jeho zprávu chci říci, že nám eh, připadá přijatelná a pozitivní a my eh, přispějeme dvěma pozměvacími návrhy tak, abychom to vylepšili v maximálně možné míře. Děkuji. Děkuji, Petr van Dalen. I'm most sorry, Mr. Chairman, to address speech in the English language. Eh, já se omlouvám, to bude v angličtině. Pan Tošenovský tady být nemůže a proto mě to tady předal v angličtině. Pan Tošenovský děkuje zpravodaji za eh, návrh stanoviska. Považuje to za dobré východisko pro další práci. Eh, technologický postup eh, by mohl vyřešit eh, spoustu problémů, tedy po technické stránce, a daleko eh, obtížnější je vyřešit právní stránku věci. Eh, pan Tošenovský má dva hlavní komentáře k tomuto stanovisku. Zdůrazňuje důležitou Eh, eh, význam systému eh, GSS, to znamená Atmos a Galileo, které jsou samozřejmě součástí inteligentní dopravní systému. Nicméně znamená to také výzvy pro dopravu z hlediska našich satelitních systémů a jejich spolehlivosti. Spravodaj je pro eh, robotizovaná vozidla, ale pan Tošenovský eh, eh, odkazuje v otázce dronů k velmi vážné zprávě paní kolegyně. Děkuji, Matas Volitenberg. Děkuji, pane předsedo. Já eh, chci navázat na poslední eh, věc, co řekl pan Van Dalen. Ano, eh, já bych taky chtěl ocenit jeho stručnost a pan Dalen tady hovoří o dronech, ale jde také o více nežli drony, ne, nejenom tady automobily, ale také autonomní lodi. Tady se už pracuje na eh, robotické kontejnerové lodě, jde o metro, eh, vlaky a tak dále. Ten potenciál robotiky v dopravě je obrovský. Důležité samozřejmě je, aby se eh, bral ohled na stávající eh, již evropskou eh, legislativu a případně, aby, byla, eh, aby byly připraveny, provedeny vhodné úpravy. Musíme zde mít pravidla pro bezpečnost vozidel, ale zároveň je třeba také zohledňovat rychlé technické změny. V současné době se pracuje na eh, evropské legislativě pro drony a mm, začíná se pracovat také na této tematice pro autonomní vozidla. Eh, máme zde mm, tedy eh, amsterdamskou agendu, to je skutečně evropská agenda Důležité je samozřejmě také dbát na soukromí a ochranu dát. Tady je otázka také, jaké jsou tady práva nakládání z dat a podobně média v případě nehod, jak to tedy bude vypadat z hlediska z hlediska pojištění a podobně. To jsou velice důležité body, které jsou skutečně důležité pro to, abychom mohli bezpečně a správně využívat robotická vozidla jakéhokoliv druhu. My eh, v Evropě mm, toto potřebujeme pojmout jako evropskou agendu jestliže chceme být v čele eh, příslušného úsilí, tak máme ještě opravdu hodně, hodně práce. A samozřejmě Rada i komise musí také přidat. Děkuji, Dieter Leverit Koch. Ja, mein Dank gilt auch. Já bych chtěl poděkovat také eh, s panu zpravodaji Majersovi. Myslím, že eh, výsledek eh, pro začátek je dobrý, ale myslím, že to nejde dostatečně daleko. Robotika eh, to jsou nejenom tedy auta bez řidiče, ale také drony a další dopravní prostředky, o kterých se zde vůbec nehovoří. Automatizované, automatizované vozidla samozřejmě budou revolucí v dopravě, a v této souvislosti musíme posílit Evropu tím, že zde vytvoříme eh, dostatečné, eh, dostatečné, eh, dostatečnou právní jistotu. Máme zde také ještě otázky ručení, etické otázky a tak dále, čili skutečně je to obrovský kus práce, který nám tady zbývá. Ano, děkuji. Ještě drobná poznámka. My jsme byli v České republice a e, také jsme začali automatickou jízdu po kolejích, nejenom tedy po silnici. My jsme v Berlíně před 40 letech měli automatizované metro, ale lidé se báli, takže tam musel být vždycky někdo, nějaký takový operátor. Čili ano, to už existuje. A samozřejmě Eh, důležitou roli eh, sehrávají také sociální podmínky. Takže nejde jenom o silnici, jde také, eh, a tady bych citoval pana Fogela, bývalého starostu v Mnichově, řekl, že auto zabíjí naše města. No, eh, pokud by všechna auta byla automatizovaná a eh, kdyby tedy eh, všichni jezdili na obnovitelné zdroje, tak to samozřejmě to by bylo, to by tak by mohla být, vypadat budoucnost. A nyní komise Anfogeva. Děkuji, pane předsedo. Eh, je mě eh, ctí být tady mezi vámi. Pokud se týče eh, toho stanoviska pana zpravodaje Majera, já bych to uvedl ještě do dalšího kontextu. Pokud se týče bezpečnosti silničního provozu, tak my jsme si zvykli v posledních letech, že počet nehod se zmenšuje na našich silnicích, ale tento trend se zastavil. Eh, takže eh, asi bude třeba, abychom eh, se zabývali tím, jak to vyřešit nově. Pokud se týče bodu dvě, my bychom rádi zdůraznili, že DG Move připravil eh, plán pro rozvoj inteligentní dopravní systémů a de facto eh, tady tento masterplan, který eh, bude brzy vydán jako sdělení, je de facto naším takovým prvním milníkem, pokud se týče další automobilové dopravy. K bodu 3, tam jde o nějaký eh, systém sdílení, tedy vytvoření systému sdílení eh, znalostí. Ano, eh, my už za nizozemského předsednictví jsme toto začali a tady chceme pokračovat v tom smyslu, abychom tady měli dokonanou legislativu a pokyny od institucí. Eh, pokud se týče interakce dopravní infrastruktury, tady souhlasíme. Proto tady hovoříme o eh, automatizované kooperativní dopravě a tak dále. Tady nejde o to, abyste eh, jak si si mohli v dopravní zácpě číst noviny, zatímco o dopravu eh, se potom bude starat nějaký čip, ale jde o to, aby eh, k těm zácpám nedocházelo. Tak eh, my máme ještě další aspekty. V neposlední řadě je to také ochrana osobních údajů. Tady se chystáme na revizi příslušného nařízení a spolupracujeme s dalšími zainteresovanými stranami, eh, tak abychom eh, zlepšili eh, prostě abychom zase pokročili vpřed. Ano, děkuji a já tedy věřím, že budeme dále spolupracovat úspěšně a ještě jednou vás tedy vítám mezi námi. A nyní Marie závěrečné slovo. Écoutez, moi je transmettrai vos remarques évidemment à monsieur Mayer. Já eh, panu Majerovi samozřejmě předám všechny eh, vaše připomínky. <coughs> Hovořil se tady o těch právních otázkách, o subsidiaritě, o e, ochraně osobních údajů, o všech těch eh, opatrnostních opatřeních, eh, používání robotiky a také samozřejmě jsem zaznamenala připomínky komise a doufám, že tato zpráva bude přijata eh, bez větších problémů tímto parlamentem. Děkuji. A teď se dostáváme k a ještě lhůta pro pozměňovací návrhy, přesně tak, 5. říjen ve 12 hodin. A teď se dostáváme k těm dvěma posledním bodům našeho programu 10 a 11. Statistiky přepravy věcí pro vnitrozemských vodních cestách a potom statistiky železniční dopravy, pokud zhromáždí úře u zboží cestujících a nehodách. Eh, pravdajem jedné zprávy je Bas Eichhout, pravdajem druhé zprávy jsem já. A chtěl bych jenom upozornit na to, že výsledek trialogu Eh, byl již potvrzen. Rada mezi tím také v prvním čtení potvrdila ten kompromis a proto ta lhuta pro návrhy je v podstatě jenom formalita. Pozměňovací návrhy mohou být předloženy během druhého čtení členy výboru, ale ten kompromis by neprošel, kdyby byl jenom jediný z nich přijat eh, parlamentem, protože my jsme jednali a potom už to nejde mít. A ta pozměňovací návrhy je která tady uvedena u obou zpráv eh, správná, ale já eh, doufám, že naše pravidla budou platit nadále a byl bych, přál bych si, aby žádné návrhy předkády nebyly formálně potřeba to tady eh, potřeba říct, a proto jsem to chtěl uvést. A Gezi nemá slovo. Ano, já to chci výslovně podpořit. Já Eh, jsem byla stínou jako je to dobrý kompromis a měli bychom podpořit a nic už by se na tom neměl měnit. Děkuji za podporu. Mohu říci, že u těch dat eh, u železnice to trvalo dva roky, protože obě ty instituce v rámci komise nechtěly spolupracovat a, a přitom uh, eh, ignorovali úplně zásady toho better regulation. A když jsem to říkal, tak eh, se to potom komise uvědomila. Teď už konečně Eurostat a ERA se dohodli. A eh, řekli nakonec, že to je dohoda, která je tak dlouhá, že to zní jako nějaká mírová smlouva eh, po 30 válce. Ale teď konečně je to hotové, doufám, že to schválí i plénum a stejně jako Gesine Meissner i já doufám, že žádný pozměňovací návrh přiložen nebyl, samozřejmě pokud ano, tak Eh, doufám, že eh, nebude většina pro ně hlasovat. Tím eh, končí naše dnešní hlasování a bude pokračovat neveřejné zasedání koordinátorů.